I think we can start. Myslím si, že můžeme začít naši schůzi. Vážené kolegyně, kolegové, dámy a pánové, zahajuji dnešní schůzi a je to poslední schůze před letní pauzou, takže bych vám již chtěl popřát příjemnou dovolenou a doufám, že se potom setkáme zase všichni úspěšně. Máme zde dnes návštěvníky z Dolního Saska. Gezíne Meissner pozvala 17 členů Eh, svazu mladých z Jižního, z Dolního Saska, takže bych je zde chtěl tímto srdečně přivítat. A potom zde máme také mimořádného hosta, a to oho, mluvčí Rávy Dolního Saska Suzane Menge, kterou bych také chtěl tímto srdečně přivítat. A nyní tedy můžeme schválit pořad jednání, pokud nemáte žádné námitky, nevypadá to. Pokud tedy nemáte žádné námitky, můžeme schválit také zápis 15. června 2016. Sdělení předsedy nemám žádná. A tím se hned dostáváme k oznámení postoje Rady v prvním čtení k technickým požadavkům pro plavidla vnitrozemské plavby. Ivo Belet je zpravodajem. Zde jde o technické předpisy pro interní plavidla. Zde musím podle našeho jednacího řádu eh, říci určitou připomínku k postupu. Předseda parlamentu 22. června na plenárce představil postoj rady eh, v, prvním, v prvním čtení k těm technickým předpisům podle článku 66 odstavce 2 <clears throat> jednacího řádu musíme tedy naplánovat, cituji, postoj rady bude tedy zařazen jako první bod na pořad jednání první schůze věcně příslušného výboru, který následuje tedy po datu zveřejnění. Konec citátu. Proto a v důsledku toho tedy právě ve výboru TRAN zařazují Eh, tento postoj rady, který jsme obdrželi a tím začínáme formálně druhé čtení k tomuto legislativnímu aktu. Spravodaj eh, dnes vlastně nám zde předloží svoje stanovisko a hlasování se bude konat 1. září, ale tím jsem splnil svou povinnost, o tom prostě se nedá diskutovat, to byla informace. Potom se dostáváme k bodu 5, to je to je také prvním člení, společná pravidla eh, v oblasti civilního letectví. Spravodajem je Marian Jean Marinescu. Zde se budeme zabývat eh, s pozměňovacími návrhy. V květnu nám zpravodaj předložil eh, návrh zprávy, mezi tím jsme obdrželi 861 doplňujících pozměňujících návrhů, takže už jich máme než 2000, těch 861 jsme dostali ještě dodatečně. Takže tímto tedy uděluji slovo zpravodaji Marianu Žanovi Marinesku, prosím. Yes, it's eh, right, 800 some Máte pravdu, je to přes 800 pozměňovacích eh, návrhů, asi přes stovku jich bylo mých. A já jsem velmi vděčný, protože jsem jich čekala přes 2000. Eh, takže tisíc to je pro mě dobrý výsledek. Já bych shrnula, co jde v těch pozměňovacích eh, návrzích. Já jsem je hm, přečetl a myslím si, že v poměrně u všech budeme schopni najít kompromisy. Některé z těch návrhů obsahují dobré nápady a já si myslím, že můžeme společně vypracovat výbornou zprávu. Jenom pár připomínek trochu kontroverznějším věcem, jako je například pozemní odbavení, potom bezpečnostní kritické vybavení eh, letadla, takže tam je pár pozměňovacích návrhů, které mm, se řeší certifikaci a chtěl bych ještě říct, že združení, které združuje mm, mm, společnosti, které dělají pozemní odbavení, tak tento návrh mm, výrazně podporují. Máme různá prohlášení těchto organizací. Takže si myslím, že dosáhneme kompromisu, který bude ve prospěch celého odvětví. A například frankfurtské letiště, konkrétně tento návrh podporuje. Trochu mě překvapilo, že se tam objevilo hodně pozměňovacích návrhů, které nahrazují eh, mm, akty přenesené pravomoci prováděcím akty. Já jsem předpokládal, že parlament vždy podporí, podpoří akty přenesené pravomoci, protože tam je zapotřebí naše stanovisko, ale doufám, že nakonec se nějak dohodneme. Potom se tam hovoří o um, certifikaci personálu, o, které řeší bezpečnost leteckého provozu. Myslím si, že EASA k tomu už něco připravila a měli bychom mít eh, takovéto dokumenty k tomu tématu. Pak tady máme kontroverzní téma dobrovolného přenosu odpovědností. To jde dvěmi směry. Někteří požadují přísnější řešení a někteří naopak eh, chtějí uvolněnější řešení. Objevilo se také několik pozměňovacích návrhů, které řeší bezpečnost a zapojení EASY do této oblasti. Potom se také řeší výkonná rada. Můj názor je takový, že bychom měli mít pouze jeden řídící orgán, jedno, jak ho nazveme, ale jeden řídící orgán. A mělo být o malý počet osob, nikoli 28, jak je tomu nyní. Takový je můj osobní názor a návrh poplatky a přesunutí části poplatku eh, na EASu z Eurokontrolu, tak eh, chtěl bych říct, že v roce 2009, kdy jsme řešili regulační činnost eh, ATM a chtěli jsme ji přesunout na EASu, a teď jde tedy o přesun také prostředků. Tolik z mé strany a děkuji za slovo. Děkuji, protože máme trošku časový pres, tak musíme diskusi potom dložit. Stinoví zpravodajové mají tedy pouze dva minut, dvě minuty a ostatní řečníci potom jednu minutu, takže Gabriele Preuss jako první dostává slovo. V posledních měsících jsme pokročili a počet dodatečných pozměňovacích návrhů dokazuje, že mnoho kolegů se intenzivně zabývalo tímto tématem. Já bych chtěla také poděkovat už za velice dobrou spolupráci. Mnoho z těch bodů, které naše frakce považuje za ústřední, v podstatě jsme se na nich shodli s ostatními frakci, takže je zde mnoho oborů, kde už vlastně došlo k dohodě mezi frakcemi. Ještě jednou bych chtěla poděkovat za jejich zapracování. Jakožto sociálně demokratická frakce jsem zejména ráda, že jsme tam byly zapracovány sociální a pracovní podmínky. Vždy jsem poukazovala na to, že toto téma je pro moji frakci a mě opravdu ústřední a velmi důležité protože ten původní návrh komise bylo potřeba zásadně zlepšit ty dohody eh, musely být vylepšeny také, co se týká pozměňovacích návrhů. Některé jdou dále než ty moje. Co? Ještě názory i v rámci frakce jsou poměrně rozdílné. Já sama se domnívám, že by to takto mělo zůstat v nařízení, jak jsme již Společně jsme podali některé pozměňovací návrhy ohledně letovém a technickém personálu a myslím si, že tuto mezeru bychom měli v tom nařízení zlepšit a ještě jednou bych chtěla o to požádat ostatní kolegy, co se týká bezpečnosti letového provozu. Tam v zásadě jsme se <laughs> dohodli na to, že EASA by měla eh, vykonávat svou činnost. Potom, se, co se týká bezpečnosti cyber security, zejména těch konfliktních eh, zón, to je dobré, ale jsem poměrně skeptická, zda to skutečně eh, podá možnosti toto spojit s u potom mám také určité pochybnosti o rozšíření eh, oblasti působnosti oproti stávajícím, co se týká článku 76 eh, kole, tam podala pozměňovací návrh kolegyně Lucy Anderson a další kolegyně, jsem proto, aby bod 11 ze článku 109 byl vyškrtnut. Vím, že něk, spravoda, někteří stínoví zpravodajové mají jiný názor. Na posledním eh, schůzi komise vlastně požadovala určité přesně, přesnější popis a odlišení úkolu EASY a Eurocontrol. Já si myslím, to, že by nám toto velmi pomohlo, pokud bych, a měli bychom se snažit najít odpovídající kompromisní návrhy. Doufám, že se nám podaří dohodnout se na takové pozici, aby byly odpovídajícím způsobem zohledněny i menší operátoři v letecké eh, dopravě. Myslím si, že by se některé věci měly řešit jinak než drony. Uh, protože se jedná jinou problematikou. Potom, co se týká formulace, ještě jeden bod. Domnívám se, že to nařízení je natolik důležité, že ta slova jako přiměřeně, adekvátně a tak dále bychom měli přizpůsobit bezpečnostním standardům. Předseda, děkuji. Nyní Petr von Dál. Ehm, <clears throat> děkuji, pane předsedo. Já, já bych chtěl pouze říci, že moje frakce se bude postupovat tak, aby e, ty pozměňovací návrhy některé nebyly podpořeny. Je to skandál e, a jde o hrozbu bezpečnosti letecké dopravy, takže pozměňovací návrhy paní Preuss v, tom, v, tomto, v této oblasti podpoříme s mojí frakcí. Pokud se mě týká, pane předsedo, tak jsem také předložil určité pozměňovací návrhy, aby kapitola 5 původního návrhu komise byla zrušena. Myslím si, že to je vměšování se Evropské unie naprosto nepřiměřené vytvoření vlastní agentury si myslím, že je zcela nepřiměřené. Myslím si, že stávající úprava je dobrá, určitě by se mohla ještě vylepšit, ale zavázat se k vytvoření nějaké úplně nové agentury, ne, to si myslím, že je opravdu opravdu zbytečné. A vyzývám kolegy, aby se ještě zamysleli nad touto otázkou. Stávající situace je poměrně dobrá. Je zde trvalý dohled mezi národními institucemi a institucemi Kolíně a myslím si, že to je dostatečné, takže apeluji na kolegy, aby se nad tím zamysleli. Paní Gesine Meister. Děkuji. Já jsem nepočítala, že přijdu tak rychle myslím, že tady jsou ještě ostatní, ještě tady kolega, tady na řadě prodleně přede mnou. Dobře, my jsme přehlédli kolegu. On normálně sedí vedle vás, takže nejdříve tedy stínový zpravodajové. Eh, chceme držet týmové práce a ten nejlepší doklad eh, letecký pomysl v evropské společnosti potřebují eh, stabilní regulační rámec. A to je, dle mého názoru, vyjádřeno v návrhu komise, pokud jde o revizi základního nařízení pro EASu. To byla obecná linie, kterou jsem zvolil a držel jsem se návrhu. A skutečně bych chtěl předložit eh, pozornací návrhy, které se soustředují na to hlavní. Proto jsem byl velmi překvapen, když jsem viděl celkový počet pozměňovacích návrhu 1103, to je opravdu hodně. A všechny příspěvky by skutečně neměly být o nových názvech nebo o některých detailech, co se týče bezpilotních eh, prostředků, ale měl by se týkat eh, agentury EASA. Mé eh, pozměnce návrhy se týkají odpovědnosti, bezpečnosti a bezpilotních letadel. Pokud jde o bezpečnost, tak se to týká zejména eh, kybernetické bezpečnosti a bezpečného přeletu, eh, zejména bezpečných přeletových tras nad konfliktními oblastmi. A z tohoto důvodu si myslím, že agentura by měla zveřejnit závazné pokyny týkající se případného rizika při přeletu konfliktní oblasti. A to je zejména eh, významné po sestřelení letadla MH117. A týká se to tedy přeletu nad konfliktními oblastmi. Je to důležitá otázka, abych chtěl vyzvat ostatní poslance, aby velkou většinou podpořili jasné znění, abychom byli připraveni pro rozdělené názory eh, v této věci v radě. Rozpočtová odpovědnost, to je druhá důležitá věc. Musíme najít rovnováhu mezi rozpočty a odpovědností, i když je to velmi křehké, ale jsem přesvědčen, že bychom měli základní nařízení, které by mělo být určitou, určitým souborem nástrojů a měli bychom také volit eh, roční poplatky, které by vybírala EASA. Měli bychom, se, měli bychom zamezit dvojím platbám ze strany průmyslu, ale mělo by, mělo by to být skutečně určitý soubor nástrojů. Pokud je o drony, pružnost je nezbytná zejména co se týče eh, velmi rychlého technologického vývoje v tomto odvětví a proto aktiv přenesené pravomoci a ne prováděcí, ale skutečně aktiv přenesené pravomoci by měly řešit technické podrobnosti. A je to nabídka pro zpravodaj, aby uspořádal akci, takový technický briefing ze strany techni- e- e- Evropské komise, protože existuje určitý model pro aktiv přenesné pravomoci. A my jsme měli kontakty s panem Marineskem, aby to uspořádal, abychom získali více hlubších informací o tom, jak by ten regulační rámec fungoval v praxi. Děkuji. Jaký lyn? Další je Maria Kielinen. Kolegat, ensinnäkin kiitokset raportöörille erittäin hyvästä. V první řadě bych chtěla poděkovat panu zpravodaji Děkuji za výborný návrh zprávy. Je tam spousta věcí, eh, která už opravují návrh komise. A stručně bych se mm, chtěla vyjádřit někdy pozměňovací návrhům, které jsme vyjádřili, mm, předložili mi společně. Eh, pokud jde o letový provoz, tak je třeba myslet vždy také na eh, bezpečnostní předpoklady a pracovní podmínky, že ty spolu úzce souvisí. A proto pracovní podmínky jsou stejně tak důležité jako bezpečnost letu, tedy ta technická stránka. A proto jsme předložili různé pozměňovací návrhy, mimo jiné také v souvislosti s nepřijatelným eh, tím heslem pay to fly. Bezpečnost letu, letového provozu, to jsou samozřejmě věci, Eh, které může, můžou předpako představovat určitou námahu nebo nepříjemnost i pro eh, cestující, ale myslím si, že je třeba dále rozvíjet ty bezpečnostní procesy, je dále třeba se tím zabývat. Potom tam řešíme také otázku provozovatele. A určité typy politik náborů. tak abychom eh, měli tímto způsobem prostor pro boj proti terorismu. A tím také zajistili bezpečnost eh, cestujících. Kriticky se stavíme k té výkonné radě, Executive Board, protože nikdo nebyl schopen zdůvodnit eh, přidanou hodnotu takovéto rady. Myslíme si, že jde o zbytečnou byrokracii a měli bychom se něčemu takovému vyhnout. Kromě toho, Eh, máme také některé pozměňovací návrhy, které se týkají eh, dronů. Děkuji. Děkuji také za dodržení řečnického času. Teď se přihlásil ještě několik dalších členů, nicméně řečnický čas činí pouze jednu minutu. Eh, první na řadě je pan Koch. Já bych chtěla poděkovat panu zpravodaji za vynikající návrh zprávy. Přestože jde o výbornou zprávu, tak jsem ale předložila několik pozměňovacích návrhů. Tři se týkají čistě německé verze, eh, protože obsahuje opravdu hodně chyb. Jsme po rozšíření kompetencí ELSI a tak, aby to odpovídalo budoucím i současným výzvám. Nicméně bychom se měli vyhnout překrývání pravomocí. Pokud je o ty pozemní odbovací služby, tak souhlasíme s tím, že EASA by tam měla být aktivní, ale pouze za dvou podmínek. Za prvé, ta práce EASA by se měla týkat pouze bezpečnostně relevantních aspektů a za druhé, taková to úprava eh, musí stavět na eh, bezpečnostních eh, technických standardech, které jsou uznávány mezinárodně. Kromě toho si myslíme, že je důležité, abychom měli jasnou legislativu. A pokud komise tak jako tak měla v plánu to řešit přes prováděcí akty a vyjmout některé, některé oblasti z oblasti působnosti, tak to měla říct hned na začátku. Téma, které mi zejména leží na srdci, tak to jsou letadla, která slouží záchranným a záchranným operacím, operacím, kde se někdo hledá jde o to, že musíte tomu příslušné pravomoci, ale existují také soukromí poskytovatelé takovýchto eh, služeb a mm, poskytujete na různých eh, výsostných územích a na to bychom neměli zapomínat. A potom poslední věc, co se týká příloh, kde eh, jsou úplně opomenuty mm, vrtulníky, zejména s elektrickým pohonem. Děkuji, další na řadě je Kristýna. Děkuji. Nejprve bych chtěla poděkat zpravodaji a také stínovým zpravodajům Gabriele Preuss, s cílem zlepšení textu navrženého komisi bych se chtěla zmínit o několika bodech. Za prvé je důležité zabývat se otázkou imunitu, zamě, imunity zaměstnanců agentury, jak to bylo například u železniční agentury. Není důvod, aby, zaměst, aby imunita jim nemohla být odebrána těmto zaměstnancům. Měli bychom tedy stanovit v nařízení odpovídající postup pro odejmutí i na imunity. Potom se mi zdá také nutné zapracovat nutnost dobrou spolu, dobré spolupráce s národními soudními institucemi. Je také důležité, aby národní orgány mohly říci k tomu své slovo a aby zaměstnanci byli povinně informováni. Co se týká environmentálních cílů, je nutno eh, zajistit dodržování příslušných norem a co se týká sociální dimenze, tak by se měly zapracovat záležitosti týkající se sociálního smíru, sociálních dohod a omezování nepřímých pracovních míst, což omezuje práva pracujících. Děkuji. Děkuji. Také děkuji za dodržení času a teď Gezine Maestr. Ano, tak teď už je konečně řada na mě. Děkuji. Pokud já bych měla několik všeobecných připomínek, jak už zde zaznělo, tak bych chtěla zdůraznit několik věcí. V letošním roce, kdy toto nařízení přichází, vidíme, jak ta agentura EASA skutečně by se měla zaměřit na budoucnost. Jsou to ty důležité cíle a výzvy, které musíme do toho zapojit, tak aby se zaručilo bezpečnost a je důležité, aby aby se tam zapracovaly kompetence v oblasti bezpečnosti, aby se drony také zahrnuly do toho textu, částečně také jsou pro soukromé účely, pro obchodní a tak dále. Je potřeba, aby nedocházelo k nějakým nehodám, to považuji za správné. Pak je zde také otázka, zda mnohé další kompetence bychom měli ještě přesunout na tyto agenturu. Já si myslím, že by bylo v každém případě smysluplné, aby ta varianta, kterou máme v Evropě, euro kontrol, aby ta spolupráce byla dobrá a nevytvářet žádné nové super eh, úřady pro supervizi jako v USA, protože si myslím, že relativně dobře to takto funguje a mělo by se to zachovat. Děkuji. Nyní Karin Madeli na minutu. Bude to velmi náročné, pane předsedo. Za jednu minutu, ale myslím si, že první dojem z četby pozměňovací návrh vyvolává pochybnosti o metodice a někde by bylo asi potřeba vytvořit pracovní skupiny, abychom skutečně mohli vytvořit vazbu mezi životním prostředím drony a bezpečností, a abychom, se, abychom se dostali k jádru věci. Řeknu, že naše skupina je osamocená, pokud je otázky životního prostředí. Nemůžeme ignorovat konferenci COP21. Před půl rokem jsme jednali o těchto věcech a dnes víme, že letectví je výsostným oborem, který má spotřebu fosilních paliv a nemůžeme ignorovat jednání v rámci ICAO. A musíme spustit eh, optimistický scénář, kde letectví bude mít závazné cíle, zejména pokud je o snížení CO2, a letecké společnosti musí být doprovázeny, aby dosáhly těchto cílů. Druhý hlavní aspekt jsou sociální aspekty, bylo to řečeno a je třeba to připomenout nebude obtížné se spojit s některými stanovisky, ale chci vyzvihnout skutečnost, že nedostatečná zaměstnanost má negativní dopad na bezpečnost a tady máme na mysli velmi nejisté podmínky zaměstnávání eh, letového personálu, pilotů a dalších, kdy mají smlouvy s nulovým obsahem hodin, kdy jsou placeni pouze za letové hodiny a takzvaný wet leasing, tedy pronájem letadel i s posádkami. A pokud je o údržbu, to je pravda také, takže EASA se tím musí zabývat s velkou pozorností, abychom zaručili minimální bezpečnost. A vrátíme se ještě k těmto otázkám v budoucnosti. Pokud jde o drony, musíme to upravit a pokud jde o nové systémy certifikace, performance-based systems. I tady máme velké obavy a budeme o tom jednat při vyjednávání o pozměnci návrhu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Nyní Marin Kristin Anotu. Děkuji. Já v podstatě souhlasím, pane předsedo, s názory pana Fandalena, který říká, že opravdu v těch pozměňovacích eh, návrzích, kterých bylo několik stovek, ty zásadní problémy, o nich se skutečně nehovoří. A obávám se, že ty požadavky na EASu, aby nevedla ke aby to nenarušilo vznik jediné agentury, která bude skutečně efektivní a v té mase pozměňovacích návrhů jsem nenašla něco, co by umožnilo vyhnout se zdvojování, duplikaci s ostatními evropskými agenturami a zejména to, co by zajištilo dodržování toho jediného důležitého principu Evropské unie a to subsidiarity. Takže zdá se mi, že znovu komise vlastně zde eh, je vítěz, vítězem vlastně a to na úkor členských států, pokud se týká těchto požadavků a podmínek. Děkuji. Další Michael Gáler. Děkuji a v zásadě samozřejmě podporuji eh, to zajištění bezpečnosti a to, abychom eh, připravili jazu na to, aby mohla reagovat na výzvy následujících let a platí to jak pro civilní letectví a také s ohledem na to, že se letecký provoz zintenzivňuje, ale nicméně kriticky možná až odmítavě se stavím některým bodům, které navrhují eh, rozšíření kompetencí ELSI mimo eh, ten stávající rámec, mimo stávající úkoly, které zajišťují bezpečnost letectví. Takže kriticky se například dívá na rozšíření, které se týká životního prostředí eh, a tak dále. EASA by neměla mít vlastní klíčové kompetence, které jsou mimo ten její rámec. A ne, nevidím tady ani žádnou, eh, žádný nedostatek u těch pozemních odbovacích službách a nevidím tady žádnou přednou hodnotu těch navrhovaných ustanovení. Kromě toho eh, letiště mohou řešit problém s budoucími bezpečnostními předpisy, pokud je o vybavení eh, těch odbovacích ploch. Doposud se tam ale žádný bezpečnostní problém neobjevil. A myslím si, že mm, ta stávající legislativa, která vyplývá z ICAO, je podle mě dostačující. Potom článek 31 a 37 řízení letového provozu a letecké bezpečnostní provozy a součástky, to, že to není v souladu se systémem, eh, tak eh, to bychom měli vypustit, protože tady se to vyladuje na příslušné podniky a dost, mm, doplňující certifikace podle mě není na místě. Sociální otázky ty by měly vyplývat ze stávající legislativy a stávajících pravomocí a nemyslíme si, že by se měly stát úkolem eh, EASY. Eh, a jsem proto, aby se financovala EASA eh, e přes eh, Eurokontrol nadále. Děkuji. Lucy? Děkuji, pane předsedo. Je tu důvod, proč je tisíc pozemců návrhů a je to velmi důležité. Je to velmi významné nařízení. Stanoví normy pro odvětví v Evropě i mimo Evropu na léta dopředu. A proto je zcela vhodné a správné, že na, najdeme správnou rovnováhu mezi prováděcími akty a aktiv přenesené pravomoci, protože i když parlament nechce řešit příliš technické věci, celá řada technických otázek je výsostně politických a souhlasím s kolegy socialisty a demokraty, protože udrž- a také udržitelnost získá životního prostředí, ale chci upozornit na jednu konkrétní věc. Skutečně vyzývám zpravodaje, aby se podíval na pozměnací návrh 363, si to s důvěrou cestujících. A pan Van Miltenburg to také zmínil. My opravdu si myslíme, že toto nařízení by mělo zdůraznit podporu důvěru cestujících v bezpečnost, efektivitu civilního letectví v rámci efektivní legislativy o právech cestujících a jsem rád, že George Bach také podepsal pozměňovací návrh spolu s dalšími. Takže důvěra cestujících je klíčovou otázkou. Děkuji. Ten nejsi Markus Pípe. Další na řadě Markus Pípe. Děkuji za slovo. Děkuji panu zpravodaji, obsahuje spoustu dobrých eh, prvků ta zpráva, nicméně bych chtěl připomenout těm kolegům, kteří si stěžovali, pokud jde o ty pozměňovací návrhy a to, že nespadají do dvojí kompetence a že tady máme otázku subsidiarity, tak já si myslím, že mnohé z těch pozměňovacích návrhů řeší právě tuto věc, tedy věc eh, vyhnutí se duplicity ze strany EASY. Eh, stručně několik příkladů, například certifikace ze strany EASA, v mnoha oblastech to není zapotřebí, protože to velmi dobře funguje v jiných oblastech nebo na jiné úrovni a existují už určité předpisy, nepotřebujeme mít eh, takovéto zabezpečovací systémy, nepotřebujeme eh, pro ty nouzové situace pravomoci EASY, možná může mít určitou podpornou roli, ale nikoli v samostatnou pravomoc v této oblasti. Potom otázka financování EASY eh, přes ty poplatky, s tím mám také problém. A potom eh, pozemní odbavení a ehm, sociální otázky. To je opět oblast, eh, kde by já se měla dát pozor na to, aby nezasahovala do stávající legislativy nad rámec svých pravomocí. A myslíme si, že tady bychom měli mít také rozdíl mezi velkými komerčními letištími a menšími letištími, protože tady máme určité prahové hodnoty, které bychom tam měli zavést, tak abychom eh, tady rozlišovali mezi těmi velikostmi s ohledem na byrokracii. Děkuji další. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poblahopřát a poděkovat zpravodaji. Opravdu mu přeji hodně úspěchu do další práce. My jsme také předložili některé pozměňovací návrhy, jejichž cílem je posílit tendenci směřující k určité po evropštění je zde otázka také transferu z jednoho členského státu do druhého a tyto kompetence jsou, by měly být uvedeny, by měly být v oblasti působnosti EASI a to přímo potom je zde také otázka propojení s Eurocontrol, to je velice důležité. Potom, co se týká bezpečnosti až otázek životního prostředí, ale také sociálních otázek, je potřeba toto všechno zahrnout, protože to má dopady na bezpečnost. Viděli jsme to při některých závažných nehodách, včetně včerejška, takže je potřeba posílit sociální aspekty, otázky bezpečnosti bezpečnosti a zdraví při práci pracujících. To by mělo být také úkolem agentury a také posílení schopnosti kabinového personálu. Neměla by se snižovat také úroveň Eh, v oblasti přepravy zboží. A také bychom měli zapojit všechny příslušné aktéry, všechny zúčastněné strany, protože agentura má stále více odpovědnosti, více oblasti, takže je potřeba vést trvalý dialog, abychom se vyhnuli nějakým příjemným překvapením a závažným problémům. A na závěr, pokud jde o poplatky, převáděné do evropského rozpočtu, tak myslím si, že by na to měl pracovat rozpo- orgán pro kontrolu rozpočtu. Pan kolega Foster, ale jen na jednu minutu, protože dvě minuty jsou vyhrazeny pro zpravodaje. Děkuji a velmi se oblí- omlouvám stínovému zpravodaji. Měl jsem spožení dvě hodiny při mém letu z Manchesteru na Brussels Airlines a je to velmi důležité, je to hned první bod na pořád jednání. Nechtěla jsem procházet 11 poznacích návrhů. předložila jsem evidentně řadu poznacích návrhů po té, co jsem převzala závažnost některých komentářů od leteckých společností, výrobců a dalších subjektů. Já jsem tu nebyla, když mluvil pan Marensko na začátku, ale některé věci, které jsme zmínili na setkání s tím zpravodaj, zejména pojmenování agentury a změna názvu agentury a křížové financování e, přes Eurocontrol. Já jsem nepodpořila změnu názvu agentury ani žádné křížové financování. Pokud jde o pozemní odbav, o handlingu tedy a pozemních službách, tam si myslím, a já jsem předložila 75 pozměňovacích návrhů, které snad budou přijaty. Věřím, že zpravodaj má o to velký zájem a musíme uznat, že to není dokument o sociální politice. Je to technické nařízení, které musí být upraveno, protože se změnila doba. A drony jsou součástí toho, to je třeba vzít v úvahu. A musíme se na to soustředit a chceme mít efektivní dokument na závěr. A věřím, že zpravodaj převezme závažné připomínky ze strany stínových zpravodajů a dalších a zapracuje je. To by bylo skutečně užitečné. A věřím, že potom dospěme k nějakému závěru. A my za EKR se těšíme na kompromisní pozměňovací návrhy. To je stanovisko EKR pro zatím. Děkuji. Děkuji. Nyní kolega Simpson. Děkuji. Já bych chtěl zdůraznit ještě dvě připomínky k této zajímavé diskusi. Také jsem podal pozměňovací návrhy. Jde o transfer eh, kompetencí jiných agentur na EASA. Je eh, vlastně ně, něco už bylo tedy, to neznamená, že dosavadní práce je neefektivní, takže eh, v Evropě určitě bezpečnost letecké dopravy je to nejdůležitější téma a proto by měl ten mandát být silnější. Máme zde dva orgány jednak v té zemi, kde se nachází letiště a potom agenturu EASA, tak to je potom ale velmi obtížné vlastně eh, podívat se, kdo skutečně bude přijímat ta příslušná rozhodnutí, zda tedy na té národní úrovni ten orgán nebo EASA, takže EASA do určitých věcí eh, nemůže zasahovat, takže potřebujeme opravdu v silnější, jasnější formulaci. Děkuji, než dám slovo komisi nyní, tak aktiv přenesené pravomoci, to se vždy opakuje, vždy, když se říká, že jsou to technické záležitosti, tak se hovoří o prováděcích aktech. My rozhodujeme o tom, zda je to technické politická záležitost nebo politická. To je naše právo podle Lisabonské smlouvy. Když jsme hovořili o Beletově zprávě, tak jsme dlouho bojovali za to, ale potom jsme to prosadili. Takže bych chtěl říct si v zájmu těch možností, které máme a kterých bychom měli využívat, tak můžeme vlastně také taktiku komisy a rady, ty známe, kteří nás chtějí omezit, ale nemají žádnou šanci a je to naše právo rozhodnout, co je technická věc, co je politická a tak dále. A nyní uděluji slovo komisi, která může také říct si něco k, akt, k aktům delego v přenesené pravomoci. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji panu Madeneskovi a díky za možnost se vyjádřit k současnému stavu celé věci. A jsme rádi, že zde dochází k rychlému pokroku v parlamentu. A přesto, že je tu velmi vysoký počet pozměňovacích návrhů, náš obecný pocit je, že existuje široká podpora tomuto návrhu ze strany komise a řada pozměňovacích návrhů bude sloučená do kvalitních kompromisů a jsme připraveni pomoci, když to bude užitečné. Několik eh, bodů, které jsem chtěl zdůraznit, aniž bych zabíjel do podrobností, budete mít možnost eh, později naznačit, které pozměňovací návrhy, se kterými souhlasíme ze, za komisi a se, se kterými ne. Jen, několik pozměňovacích návrhů, které chci zdůraznit. Ochrana životního prostředí. Nezapomínejme, že to už je v mandátu EASY. A my tady moc neměníme. Chtěli bychom změnit to, že ano, v zásadě držíme veškerých pravidel ICAO v oblasti životního prostředí, ale chceme mít také pravidla týkající se některých otázek, které ICAO nepokrývá a také tam, kde je eh, odůvodněné se odchýlit od norem ICAO. A to se týká i všech ostatních eh, leteckých mocností ve světě. Sociální rozměr samozřejmě chápeme, odkud přicházejí pozměňovací návrhy, existují vážné obavy mezi zástupci eh, letových posádek, ale budou meze tomu, co je možné v tomto nástroji udělat, protože neexistuje právní základ, který by umožňoval řešit otázky smluvního práva, sociální zabezpečení a podobně. Avšak je jasné, že když připravujeme pravidla o bezpečnosti, tak se dotýkáme únavy, zdraví eh, letových posádek a to by tak mělo být i nadále. Pokud jde o drony, což je jedna z velkých novinek tohoto návrhu, je celá řada pozměňovacích návrhů podporuje posílení filozofie, kterou navrhujeme, tedy významný trh v Evropě, pokud jde o služby dronů. Nebudeme podporovat pozměňovací návrhy, které by vylučovaly některé části trhu, anebo které by se snažili zvrátit některé aspekty nařízení zpět na národní úroveň. Myslíme si, že to není optimální, že to není nutné v tomto novém oboru. Chápeme, že existují otazníky v parlamentu, vlastně jaká pravidla zde budou existovat. Nechcete přílišnou míru regulace a, jak řekl pan von Miltenburg, bude existovat určité modelové nařízení, které připraví EASA a které bude zveřejněno. Takže uvidíte, kam směřujeme a snad to bude zdrojem uklidnění, pokud je o tato pravidla. Řada pozměnce návrhu se týká také vztahu s eurokontrolem, jak řekl pan Marinesku, nedoplňujeme nové pravomoci EASE v oblasti řízení letového provozu, to se stalo v roce 2009, ale tady hovoříme zejména o možnosti financovat některé aktivity z poplatku za přelet, což e, neodebírá vlastně prostředky eurokontrolu, ale to se týká poplatků, které jsou hrazeny z titulu ATM. A tyto aktivity historicky vždy byly financovány uživateli, takže jejich ten návrh je vlastně používat i nadále zásadu, kdy uživatel platí, aniž bychom to brali eurokontrolu. Pokud jde o jednotlivé úkoly, toto nařízení stanoví úkoly EASY a nikoli úkoly Eurokontrolu. To je jiná mezinárodní organizace, takže pozměňovací návrhy, které se tím zabývají, budou těžko řešitelné. Jak paní Projs připomněla, my zde řešíme přesné rozdělení úkolů mezi EASO a Eurokontrole po přechodném období. A to je takzvaná cestovní mapa o úkolí, úkolech. Chceme to dokončit do podzimu a snad to bude všechno jasnější a snad vás to také v tomto směru uklidní. A pokud eh, má něco být vyřešeno mezi EASO a Eurokontrolem, tak to by se mělo stát eh, po dohodě mezi Evropskou unii a Eurokontrolem a ne formou nové legislativy. My už takovou dohodu máme, je to dohoda na vysoké úrovni a měla by být dále rozvíjena. Pokud je o rozpočet, jsme velmi vděční za širokou podporu vyšší míře flexibility, pokud jde o financování z poplatků. Máme obavy, co se týče návrhu vyvažování rozpočtu, vyvažovacího rozpočtu. A pokud jde o druh pravidel, jedna z významných změn, které provádíme tímto nařízením, je eh, vytvořit větší prostor eh, pro pravidla opřená o výkonnost eh, a méně direktivní pravidla. A pravidla, která jsou je nákladná a která jsou příznější pro inovace. Tedy pozměňovací návrhy, které by vlastně se vracely k tomu direktivnímu přístupu. A to není náš cíl, zejména pokud jde o pozemní handling. Tam chceme mít eh, lehká, eh, nenáročná pravidla, co se týče výkonnosti. A dále Chceme vytvářet nové kategorie certifikátů pro pracovníky tam, kde jsou obavy z hlediska bezpečnosti. Tady máme určité pochybnosti, zdá to není příliš direktivní a nepovede to k dalším nákladům. Pokud jde o mezinárodní úlohu EASY, zejména určitě máme pocit, že existuje mezinárodní funkce pro EASu a zde je také ustanovení Lisabonské smlouvy o mezinárodním zastoupení. Takže i zde je třeba dát pozor na formulaci právního textu a v této fázi tedy to jsou naše hlavní připomínky a těšíme se na spolupráci o podrobnostech na svých měsících. Děkuji, teď dám slovo ještě panu Spravodajovi, panu Marneskovi. Děkuji, pane předsedo. E, za prvé bych chtěl říci, že stejnou váhu budu překládat všem pozměňovacím návrhům, všem aspektům, ať už jde o ty konfliktní zóny nebo drony. Pro mě je důležité všechno a zohledním veškeré návrhy. Co se týče Eurocontrol, tak tu mám jenom jednu připomínku. Tady nedochází k žádné duplicitě mezi Eurocontrol a agenturou EASA, s výjimkou této části eh, nařízení, která se týká ATM. Eh, eh, Eurokontrol se týká ehm, řízení. Ten, tato osoba je určená komisí a je tato placená. A Eurokontrol mm, pracuje také jako příslušný orgán, který určila komise a opět za příslušnou činnost komise tento orgán platí a od roku 2009 pracuje odvětví ATM. A v roce 2009 jsme hlasovali o nařízení, které tuto část ATM mm, Eurokontrolu odebralo. Takže tady žádná duplicinta není mezi Eurocontrol a EASO, Jde o naprosto dvě odlišné e, instituce. Jednak máme Evropskou agenturu EASA a potom máme Eurocontrol, která není čistě eh, mm, e, orgánem EU. Pokud eh, jde o prostředky, tak vždy, když se hovoří o penězích, penězích tak tady máme silné lobby. Já jsem se setkal také s panem Brdlem a můžu vzít v potaz veškeré návrhy, ale chci vidět rozpočet eurokontroly položku po položce, tak abych viděl, eh, kam jdou ty prostředky z poplatku. Zda jdou eh, na tu oblast regulace, tak potom bychom o tom mohli diskutovat. Podle mne návrh komise v tomto ohledu je správný, je spravedlivý. Já jsem žádné informace od Eurokontu nedostal, ale uvidíme, možná mi něco poskytnou. Ale jde mi o konkrétní informace, opravdu o položky z rozpočtu Eurocontrol. Abychom věděli, kam ty prostředky z poplatku jdou. Téma dronů. Eh, s paní Prostor už jsme eh, na podzim na tom začali pracovat, už jsme se setkali. Máme už stanovené i datum na další setkání, ale nejsem si ještě jist, jestli to datum přesně vyjde, ale mohu vyzvat i ostatní kolegy, abychom na tom pracovali společně. Takovéto setkání podle mě je důležité. Budu pracovat na tom, abych zvládnul kompromisní návrhy během příštího týdne a mohl vám je rozeslat. Bylo by dobré, kdybychom po eh, prázdninách měli setkání stínových zpravodajů jednou týdně. Nicméně musím vám říci, že se potřebuji setkat také se slovenským předsednictvím, tak aby bylo jasné, eh, jaké jsou jejich plány. Pokud, byť si to nepřeju, dojde k odkladu, tak eh, není nutné, abychom to my uspěchávali. Pak bychom se mohli dohnout na nějakém jiném datu, ale uvidíme. Už tady zaznělo, že jde o velmi důležité téma, poměrně složité, které je zároveň politické, stejně jako odborné. Děkuji za slovo. Děkuji. E, samozřejmě e, kvalita má přednost před rychlostí a proto vám přeji hodně úspěchu e, při procházení těch spousty pozměňovacích návrhů a při vypracování kompromisů. Teď se dostáváme k bodu 6, to je uplatňování směrnice o poštovních službách, kde o provádění zprávy z vlastní iniciativy. Máme tady Markuse Ferbra, který je zpravodajem a já mu tímto dávám slovo. Děkuji, pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové, jsem trošku smutný, že mám jen 231 pozměňovacích návrhů a ne 1100 jako kolega Marinesku své zprávy. A asi to souvisí s tou zprávou, tedy s tím, s tou oblastí. Ale nicméně jsem rád, malič, mali, malý okamžik, já bych, říká předseda, já bych vás poprosil, abyste opustili sál co nejrychleji, ti z vás, kteří eh, odcházíte, aby pan eh, zpravodaj Ferber měl klid na svoji prezentaci, takže chviličku počkáme.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 Takže už snad všichni odešli, můžeme pokračovat. Děkuji. Nicméně ještě stále zde zůstalo dost poměrně dost lidí, sál je ještě celkem dobře obsazen, ale co se týká poštovních skladbách, tak jde vlastně o zprávu komise o implementaci směrnice, kterou jsme schválili v minulém volebním období od 1. ledna 2013. Vstoupila v platnost se všemi právy a povinnostmi v celé Evropské unii komise tedy byla zavázána předložit nám tento implementační akt, a to je vlastně základ našeho stanoviska. Takže není to žádná nová směrnice o poštovních službách. Jsou, ne, to není vlastně úmysl této zprávy a o tom už bych chtěl poděkovat stínovým zpravodajím, kteří vlastně také se mnou sdílí, jaký je záměr této zprávy a myslím si, že jsme se na tom dohodli těmi pozměňovacími návrhy jsem se snažil dodat určitou strukturu nebo zlepšit strukturu. Zpracovali jsme 22 kompromisních pozměňovacích návrhů. Doufám, že zítra budou velkou většinou odhlasovány. To je samozřejmě moje velké přání, ale to také ukazuje, že jsme došli k poměrně velkému vzájemnému pochopení ohledně poštovních služeb Evropské unii. Hovořili jsme o tom tématu všeobecných univerzálních služeb. To je zásadní prvek poštovních služeb. Jsem rád, že se nám podařilo zapracovat to tam, že ty univerzální služby by měly být zachovány v té směrnici, nikoliv tedy, že nebudou odstraněny ani nějakým způsobem omezeny. Domnívám se, že to, co už bylo zapracováno do směrnice, bude dále platit a ten koncept univerzálních poštovních služeb nadále má smysl a měl by být tedy takto zachován, protože zajišťuje tak, aby opravdu všichni občané v Evropě měli také přístup k poštu, zajištěný k poštovním službám. Nicméně konstatujeme, že implementace této směrnice v 28 členských státech proběhla poměrně rozdílně co se týká nových poskytovatelů a tradičních poskytovatelů poštovních služeb, zjistujeme, že také komise by zde mohla hrát poněkud silnější, větší úlohu tak, aby vlastně ke všem subjektům bylo přistupováno stejně a aby ty úpravy nebyly tak rozdílné v jednotlivých členských státech. Také jsme zpracovali kompromisní návrh ohledně flexibility v rámci směrnice o poštovních službách, tak aby bylo zajištěno zase na druhé straně, že ta flexibilita by neměla být zase přehnaná, to je také téma, kde si myslím, že se nám podařilo najít poměrně dobrý kompromis, nezávislost národních regulačních orgánů. Toto je samozřejmě důležitý požadavek. Myslím si, že také bychom rádi posílili téma interoperability. To je také bod, že by se vlastně měl, mělo prohlubovat budování jednotného trhu je to tedy určitý konkrétní legislativní akt. A jsem rád, že nyní to je tedy e, úkol im, trán, výboru TRAN a nikoliv IMKO, protože vím, jak těžká někdy jsou jednání na konferenci předsedu výboru, protože někdy E, jakožto míst předseda výboru Ekon se účastním těchto jednání a také jsme vedli určité boje, takže teď e, vlastně je to balíček, kde tedy mm, se to vlastně projevilo formou konkrétně. A já bych chtěl poděkovat srdečně všem kolegyním a kolegům, kteří se mnou spolupracovali, samozřejmě stínovým zpravodajům Minulý týden jsme tomu věnovali hodně času, proto, ale jednali jsme ještě dále a myslím si, že to tak dobré, abychom zítra skutečně mohli schválit dobrý, vyvážený text přes veškerou digitalizaci, elektronické služby, nové služby, poštovní služby stá nadále jsou důležitým faktorem, hrají důležitou úlohu a měly by i nadále být považovány za takový instrument, který usnadňuje, umožňuje komunikaci mezi lidmi a to vlastně i v tomto moderním světě komunikace. Vidíme, že je také nezbytné, aby tedy nakonec jsme měli v rukou něco konkrétního protože mnoho věcí, eh, u mnoho věcí je uvedena určitá lhůta a stále zase, zase vracím k tomu konceptu univerzálních služeb, takže ještě jednou děkuji všem a doufám, že komise bude také prosazovat tyto, nejen tyto myšlenky nové směrnice, ale také, že vlastně bude více plnit svou úlohu dohledu nad tímto velice důležitým trhem. Předseda, děkuji. A protože stále máme časový tlak, takže stínoví zpravodajové budou mít dvě minuty, ostatní řečníci jednu minutu. Lucy Anderson. Děkuji. Měli jsme 235 pozornosti návrhů k této zprávě, ale já jsem chtěl také zdůraznit, že jsme měli také některé velmi dlouhé stanoviska z IMKA a z výboru EMPL, která zdůrazňují průřezový charakter a význam oblasti poštovních služeb a jak už jsem řekla na minulých jednáních. Takže velmi vítám společnou práci zpravodaje a všech stínových. Na této zprávě klíčem je zaručit udržitelnost povinnosti poskytování vezáních služeb a zachovat minimální lhuty pro dodávku a také zajistit dodávku v různých geografických podmínkách v členských státech a zajistit jednotnost v těchto služeb a je klíčové, aby české státy nepřekračovaly tuto míru flexibility, ale zejména by se měl hlasovat pro pozici 55, protože to by mohlo narušit tento přístup, kde hovoříme o otázkách, které nepasují do rámce této legislativy. Pro nás to bylo velmi obtížné, ale Vážíme si diskuse na to téma. Subsidiarita je tématem, ale my skutečně chceme dodržet tuto legislativu. A konkurence v poštovních službách se musí rozhodnout tak, aby umocňovala a nikoli snižovala základní práva občanů. A občané mají nárok na tyto služby a musíme zajistit, že práva spotřebitelů jsou dodržována. Pokud je o postovní služby, podobně jako v jiných oblastech spotřebitelského práva, jednu věc říká právo, a někdy je velmi obtížné pro spotřebitele, aby prosadili svá práva. Takže chci vyzvat eh, skupiny, eh, poslanské skupiny, aby toto respektovali. A také opravné mechanismy by měly být eh, zapracovány pouze, pokud to bude nutné. SAD vítá důležité body ze stanoviska výboru EMPL od kolegy George Bacha. A je naprosto správné, brát v úvahu velmi vážné otázky zaměstnanosti a liberalizace vedla k zásadním rozdílům v pracovních podmínkách a také v právech na odměnu. A my musíme mít eh, přístup opřený o spravedlivou soutěž a rovné podmínky. Efektivní poštovní sektor v Evropě potřebuje spolehlivou a udržitelnou pracovní sílu a proto předkládáme naše pozměňovací návrhy. A nyní Vicky Foster. Děkuji, pane předsedo, děkuji dlouhodobému zpravodaji, který si zaslouží vyznamenání. Začal s tím asi před dvěma stoletími. Děkuji vám mnohokrát, Markusi. Myslím, že práce, kterou jste odvedl a to, že se to posunulo kopředu a uznání změn v poštovních službách, že to vše zde bylo plně vyzdvihnuto. Určitě z hlediska EKR my si myslíme, že pozměňovací návrhy, které byly předloženy do kompromisu a ty obavy, které zazněly, byly řešeny a byly zohledněny a určitě doporučíme za nás, abychom hlasovali celkově pro toto stanovisko. Univerzální povinnost poskytovat služby, to je věc celá uznaná a členské státy Eh, mají některé výzvy v tomto směru, ale poštovní služby se skutečně velmi změnily v posledních 10-15 letech a to také bylo zohledněno. Velmi vítáme novou formulaci, která zdůrazňuje konkurenci a trh jako faktor inovací v tomto odvětví. A jedno, jeden odstavec se týká přínosu nových technologií tam, kde je možné využít drony, zejména pokud jde o dodávání pošty na izolovaných odlehlých místech. A samozřejmě máme na vědomí, eh, máme, chceme vzít v úvahu také bezpečnostní hlediska v tomto směru. Děkuji. Další je Pavel Telička. Uh, Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl také poděkovat panu zpravodaji. Myslím, že to bylo příjemné i efektivní za LD mohu říct, že chceme vidět fungující eh, trh pro poštovní služby, tak aby to fungovalo pro naše spotřebitele. Ale nejenom eh, pro ty z minulého století, ale také ze současného. A toto ta zpráva bere na vědomí. Co potřebujeme? Myslím, že potřebujeme dobré regulační prostředí, které zajistí vysoce kvalitní univerzální služby a, a zároveň umožní určitý stupeň flexibility. A samozřejmě chceme, aby národní regulační orgány byly e, nezávislé, chceme zvýšit transparentnost a chceme zvýšit také povědomí o přezraničních zásilkách. A chceme také, aby to prostředí bylo spravedlivé jak pro nově příchozí na trh, tak pro mm, ti, kteří už jsou na trhu déle. Pokud je o poskytovatele eh, povinné univerzální služby, tak aby to prostředí bylo spravedlivé. V žádném případě nechceme protekcionismus. Hovoříme o dalším rozvoji, který eh, eh, podpoří vnitřní trh, ale když se potom podíváme na jednotlivá pozměňovací ustanovení, tak jdou často opačným směrem. A to sem podle mě nepatří, pokud skutečně chceme, aby se trh rozvinul. Závěrem, za prvé, bylo by dobré, kdybychom kvůli větší jasnosti a čistotě textu se drželi našich pravomocí, naší příslušnosti. Někdy e, jsme příliš ambiciozní a řešíme otázku například, která je v příslušnosti zaměstnanosti. Za naší frakci tedy my budeme mm, hlasovat o všech kompromisních návrzích ehm, s výjimkou jednoho, budeme hlasovat pro. A ještě jednou na závěr bych chtěl poděkovat a těšíme se na další zpráci. Děkuji, eh, Markilen. Děkuji, pane předsedo, eh, milí kolegové, milé kolegyně, za GUE a za všechny úkoly bych chtěla poděkovat panu zpravodaji i všem frakcím za úsilí, které vynaložili během jednání. Bylo vidět, že nešlo snadnou zprávou, protože naše názory na eh, výzvy v poštovním odvětví a naše přístupy, které se týkají provádění směrnice, se poměrně liší. Liší se také v jednotlivých členských státech, stejně jako v jednotlivých frakcích. Spolu s dalšími frakcemi jsme se snažili text vylepšit a zařadit tam také klíčové odkazy na význam toho, že je zapotřebí zohlednit specifika daného území nebo demografická specifika daných členských států. Také jde o potřebu udržitelnosti a také o to, že je třeba naléhavě řešit nárůst eh, nízkých kvalitních eh, pracovních poměrů v tomto odvětví. Děkuji. Děkuji. Karima Deli. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla omluvit kolegyni eh, Jill Evans, která se bohužel nemůže zúčastnit. Ale s radostí mi sdělila, co si myslí o vaší zprávě. Chci vám poblahopřát k vaší práci, k vaší zprávě a naše skupina předložila několik skupin pozměňovacích návrhů a chceme významně zdůraznit lepší poštovní služby na všech územích. Nesmíme zapomínat na odlehlé oblasti, které jsou důležité. Za druhé ochrana pracovníků a progresivní přístup eh, k evropské známce. Zejména pokud jde o zítřejší hlasování, co se týče 22 kompromisů, jsme připraveni jich podpořit asi 20 a hlasovat pro celou zprávu. Chceme vám tedy poděkovat. Danke sehr. Děkuji. A další Daniela Ajuto. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla v každém případě poblahopřát panu zpravodajovi za skvěle danou práci. My tu zprávu budeme podporovat, eh, pokud je o provádění eh, směrnice. Myslíme si, že tady jsou zohledněny některé aspekty, eh, které jsme se snažili do toho zapracovat přes naše pozměňovací návrhy. Jde nám zejména o ochranu přeshraniční dopravy. To znamená, chceme věnovat pozornost tomuto problému, této problematice. Potom otázka flexibility protože v té původní směrnici byla tato flexibilita zakotvená a teď jsme se sem snažili eh, zařadit témata odlehlých oblastí nebo téma hustoty. A pokud je o odlehlé oblasti, tak eh, v této věci souhlasíme, nicméně pokud je o hustotu osídlení a obyvatel, tak eh, s tím nesouhlasíme a proto jsme byli trochu na rozpacích v tomto ohledu. Pokud jde o ochranu zaměstnanců, tak je zapotřebí věnovat pozornost této problematice, protože i zde se objevují problémy se sociálním dumpingem. Nesmíme zapomínat na to, že mnohé podniky, které poskytují služby eh, v soukromé sféře, tak eh, představují určité kritické body eh, v právě v oblasti ochrany zaměstnanců. Dále téma nových technologií a využívání například dronů, jak říkala kolegyně Foster, tak my samozřejmě jsme pro takovýto typ inovací, nicméně zapotřebí eh, dát pozor na určité pobídky eh, nebo motivaci k takovéto technologii. Může to být velmi užitečné, ale zároveň je třeba být obezřetný tak, abychom nenarušili trh. Měli bychom umožnit eh, trhu, aby sám sebe reguloval, neměli bychom se snadit eh, využívání nových technologií příliš usnadňovat na úkor těch, kteří chtějí poskytovat služby eh, například klasičtějšími nebo méně rozvinutými technologiemi. Další důležitý bod je téma vztahu se spotřebiteli, to znamená, to je vázáno na ochotu obnovit vztah důvěry ze strany spotřebitelů a to můžeme tak, že zefektivníme kvalitu služeb. To znamená, i tomu, to bychom měli věnovat pozornost a to, že se to v textu objevuje, nás velmi potěšilo. Děkuji. Děkuji. Marin Kristýna Noty. Merci. Děkuji, pane předsedo politická formace, kterou zde zastupují, eh, nám velice eh, leží na srdci eh, koncepce veřejných služeb a zejména poštovních služeb. Z tohoto důvodu jsem samozřejmě proti zjevnému důsledku této nové vrstvy evropské reformismu a to je definitivní destrukce veřejných poštovních služeb ve všech státech Unie, to znamená služeb pro všechny, včetně a zejména vlastně těch nejvzdálenějších oblastí. Předložila jsem několik pozměňovacích návrhů, všechny jste naprosto ignoroval v těch kompromisech, protože Eh, pocházeli jsme euroskeptické frakce. Jediný, eh, který jste zapracovali do kompromisu, slouží vaší eurofederalistické eh, ze všeobecňující ideologii, kromě několika ústupků, to musím uznat, které jste tedy učinil vůči některým frakcím, anebo některých nezbytečných Eh, změny. Já si douf, jsem doufala, že Brexit vám otevřel oči, ale ne, ta zpráva je škodlivá. Po vašich pozměňovacích návrzích si myslím, že bude ještě horší, ještě škodlivější. Takže opravdu nedivte se, že eh, hněv evropských lidí stále stoupá. Děkuji, děkuji. Jo, eh, Georg Bach. Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych ze své strany také chtěl poděkovat kolegovi Ferberovi za zprávu. Považujeme za důležité zejména zachovat ty univer, tu univerzalitu služeb, neomezit to nebo neodbourat, toto je velice důležitá věc. A potom samozřejmě druhý bod, eh, or, regulační orgány. Myslím si, že tady na tom liberalizovaném uh, trhu, který se stále mění, je nesmírně důležité, aby ty regulační orgány eh, v jednotlivých členských státech byly silné a zejména nezávislé. A třetí bod, co se týká sociálních aspektů, sociální dimenze, a jakožto zpravodaj výboru pro zaměstnanost jsem samozřejmě rád, že velká část našich návrhů byla ze strany zpravodaje převzata a za to bych mu chtěl také srdečně poděkovat. Předseda, děkuji. Izabela Domon. Děkuji, pane předsedo. V první řadě bych chtěla poděkovat panu zpravodajovi a stínovým zpravodajům za práci, kterou odvedli. Eh, za mne eh, bych chtěla zdůraznit to, že objektivně došlo k snížení té základní služby, což je doručování listovních zásilek. A to samozřejmě nás musí nasměrovat k tomu, že celou věc musíme hodnotit jinak, než to bylo v minulosti. A to znamená, ta hlavní činnost je vlastně úplně jiná. Ta původní hlavní činnost se stala okrajovou oproti těm původně doplňujícím službám, které se možná teď ekonomicky stávají ještě důležitějšími pro poskytovatele služeb. Zároveň je jasné, že eh, to souvisí také s digitalizací, souvisí to s chováním spotřebitelem, to znamená, musíme se zabývat udržitelností takovouto, takovéto činnosti, ale zároveň být schopni zachovat tu univerzálnost a univerzální službu musíme zachovat to, že eh, všichni mají mít právo na to využít takovou veřejnou službu. Takže za mne, já bych chtěla zdůraznit například článek 54, eh, který podle mne může představovat tuto oblast. Eh, z části to bylo také převzato z některých kompromisních návrhů. Jinak řečeno, jak postupuje digitalizace, zejména v těch nejzdálenějších, nejodlehlejších oblastech, tak stejným tempem bychom měli podle mne postupovat v té oblasti větší flexibility. Potom bychom měli zohlednit také skutečnost, že členské státy nabízejí různé služby, to znamená, měli bychom i v tomto smyslu poskytnout různou flexibilitu jednotlivým členským státům. Děkuji. Danke sehr für die Kommission. Děkuji a nyní za komise dávám slovo Hermu Teningovi. Oh, miss. Děkuji za možnost eh, to komentovat. Eh, děkuji i za práci parlamentu na této zprávy z vlastní iniciativy. Jak už bylo naznačeno v žádosti komise, poštovní služby procházejí velmi dramatickými změnami zejména reagují na digitalizaci hospodářství, ale poštovní služby mají stále významnou úlohu. Komise nedospěla k závěru, že je potřeba měnit eh, směrnici o poštovních službách. Je to rámcová směrnice a představuje velkou míru pružnosti v tom, jak je a bude vykládána v členských státech. Ale současně vzhledem ke změnám na trhu je potřeba bedlivě sledovat eh, jak objemy dopisů a balíků se mění. A poslední statistiky o poštovních službách byly zveřejněny na internetových stránkách komise. Také se hovoří o balíčcích a bylo řečeno, že to bude téma oddělených diskusí po předložení návrhu nařízení o přezraničních eh, dodávkách služeb a my velmi vítáme, co zde zaznělo. Také souhlasíme, že trh a hospodářská soutěž mají významnou funkci eh, při rozvíjení konkurenceschopnosti. A vidíme eh, vývoj jako systémy track and trace, sledování zásilek a uschoven balíčků a požadavky na normalizaci z od Evropského výboru pro normalizaci. Ale, jak už jsem řekla, budeme dále jednat o předraničních balíčkových službách a je velmi důležité, aby nezávislé regulační orgány byly nezávislé, skutečně nezávislé a existuje zde koordinační útvar, a který odváděl významnou práci, včetně plenárního zasedání v Sofii, které se konalo nedávno. A střednědobá strategie by měla ukázat, jak by toto centrum mohlo eh, jednat ještě, působit ještě strategičtěji. Takže i to je obsaženo ve stanovisku z, eh, z, z, z výboru pro zaměstnanost. A Členské státy budou také ovlivňovat povolovací řízení, ale v prováděcí zprávě komise jsme uvedli, že se podmínky mění a věříme, že i to bude výsledek eh, práce na nařízení pro přezraň, přezraniční dodávání balíčků a nejenom u univerzálních poskytovatelů služeb. A tím skončím a děkuji vám za pozornost i za provedenou práci. Děkuji a teď ještě dávám slovo zpravodaji na závěr. Ano, já budu velmi stručný. Děkuji za veškeré připomínky. Z těch připomínek jsem tedy vyrozuměl, že bychom samozřejmě neměli ztrácet ze zřetele, jaké byly cíle té směrnice a to si myslím, že se nám podařilo. Nicméně bych chtěl poukázat na to, že ten koncept univerzálních služeb je tedy opravdu uplatňován u poštovních služeb a rozlišuje služby obecného veřejného zájmu, veřejné služby tedy a potom jiné věci, abychom je nesměšovali a v rámci tady těch univerzálních služeb by se měla nicméně umožnit otevřený přístup pro volnou hospodářskou soutěž ale zase myslím si, že privatizace nemá s tímto co dočinění, není o tom uvedeno nic ve směrnici ani v té zprávě. Je to prostě tak, že někteří kolegové a kolegyně mají jiné představy o poštovních službách, protože jsme pluralistická společnost, nicméně doufám, že zítra dosáhneme většiny při hlasování o zprávě a Doufám, že tedy v mnoha frakcích eh, byl nalezen tedy eh, souhlas s tím, jak by se měly dále ubírat poštovní služby, zejména tedy pro ty malíčky a tak dále protože to jsou otázky, kterými se potom budeme muset zabývat do podrobna. Děkuji vám za tuto pozitivní zpětnou vazbu a doufám, že zítra dosáhneme kladného výsledku při hlasování. Předseda, ano, děkuji. Takže nemusím už připomínat, že zítra budeme hlasovat tedy. Nyní se dostáváme k dalšímu bodu a to je rozpočet 2017. Spravodajkou je Izabela de Monte a udělují tímto slovo. Grazie. Děkuji, pane předsedo. Velmi stručně nastíním, jaký je obsah. Je tam jak část, která se týká dopravy, tak část, která se týká cestovního ruchu. Co se týče dopravy, tak eh, jsem zaznamenala, že EFSI eh, vlastně nedosáhl těch mm, žádoucích nebo očekávaných výsledků. To jsme zaznamenali a říkali jsme to také několikrát ve výboru. A to znamená, že ty škrty, které eh, byly u eh, nástroje na propojení Evropy CEF, tak to by se nemělo stát je zapotřebí, aby ty prostředky byly obnoveno nebo minimálně obnoveny nebo minimálně byly určeny na takové infrastruktury eh, v přepravě, které představují nějakou přidanou hodnotu v Evropě. Potom další věc, která je důležitá, je udržitelnost a sice eh, to, že je zapotřeba přesunout eh, dopravu ze silniční dopravy na námořní prostředky a železniční prostředky a takovýchto důvodů potřebujeme odpovídající financování, které by bylo nasměrováno na rozvinutí ERTMS a na rozvoj námořních eh, dálnic. Je žádoucí také, abychom měli um, odpovídající financování to shift to rail, tedy přesun na železnice, Máme tady otázku té Evropské eh, železniční agentury, zapotřebí měla dostatečné prostředky s ohledem na roli, kterou se hrává. A pak tady máme samozřejmě aspekt životního prostředí, to znamená, je to téma udržitelnosti i z ekonomického hlediska, ale také tedy z toho eh, hlediska životního prostředí je zapotřebí, abychom měli jasně stanovené cíle, měli bychom je převzít z konference COP21. Ehm, také jde o to, aby logistika v Unii byla efektivní. Potom je tam část, která je věnována cestovnímu ruchu. Musím říct si, že tady se trochu přebírá linie z úmluvy, kterou jsme schválili v parlamentu na plenárním zasedání, ehm, tedy pardon, s usnesením. Eh, hovoří se tam o rozpočtu, o samostatné položce pro cestovní ruch, eh, mimo jiné také kvůli transparentnosti, protože chceme zjistit vlastně, kolik investujeme do eh, této důležité složky evropské ekonomiky. Potom ten průvodce o možnostech financování v Evropě by měl být k dispozici ve všech jazykových verzích. Vím, že komise už na tom začala pracovat a myslím si, že to nese už své ovoce. Nedávno jsme hovořili také o pobřežních, odlehlých oblastech, horských oblastech a tak dále. A i to se objevuje v tomto stanovisku, protože jde o pilíř Evropské unie. Je zapotřebí podporovat bohatství v těchto oblastech, které jsou ty nejslabší. Je zapotřebí tedy podporovat i uvolnění prostředků na podporu takovýchto regionů. A závěrem eh, je zapotřebí usnadnit přístup eh, osob eh, s omezenou mobilitou do turistických oblastí. Víme, že toto představuje velkou, velkou, velmi problematickou oblast právě v oblasti cestovního ruchu. To jsou tedy obecné směry a pokud si budete přát něco upřesnit, tak, tak velmi ráda učiním. Děkuji. Děkuji. Pan Marinesku. Děkuji. Chci poděkovat eh, zpravodajce za zprávu. Myslím, že zmiňuje veškeré aspekty práce našeho výboru. Pokusím se eh, soustředit na CEF. Rozpočet na 2017 je velmi důležitý, protože řada naléhavých otázek by měla být vyřešena komisí. Komise se snaží nalézt prostředky a v rozpočtu se rozlíží, protože členské státy nejsou připraveny vložit další prostředky do rozpočtu. A je ta částka celkově nižší, než v roce 2016 došlo k, ke škrtům ve výši 6%, takže musíme se starat o prostředky na dopravu a jde zejména o CEF. Je třeba doplnit prostředky pro ty vnitřní položky a musíme ty prostředky nalézt ve finančních nástrojích. A potom vlastně oni se naleznou prostředky, aby doplnili finanční nástroje. Ale jak už jsme viděli ve Štrasburku, mají pouze jednu miliardu a projekty v oblasti CEFu jsou dlouhodobé projekty, které by měli mít nejzaší termín příští rok. A to znamená, že by veškeré prostředky měly být čerpány příští rok. A můj, to je můj návrh a já se pokusím se zabývat eh, vnitrozemní námořní dopravou, co se dá dělat a i ty EMS také. Přechod na železnici i tady musíme hledat eh, financování. A samozřejmě Cesar, to je nejdůležitější věc. Děkuji. Děkuji, Pavel Telička. I'm afraid, thank you. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já se omlouvám, Já mám ještě další povinnosti, takže teď se nemohu vyjádřit, omlouvám se. Děkuji také tady není, tady Karl Madeli. Merci, monsieur président. Děkuji, pane předsedo. Bude to trochu delší. Kolegové tu nejsou, je to výborné. Já bych poděkovat paní zpravodajce obecně za to. Schvaluji to, co říkáte ve svém návrhu stanoviska, ale také co se týče priorit, které jste si zvolila. Naše skupina si myslí, že se to ubírá správným směrem, ale mám několik otázek chci zdůraznit eh, následující. Rok 2017 bude vlastně rok po referendu a má opravdová otázka je, že to je chvíle, kdy bychom měli zdůraznit, že chceme rozpočet usmíření. A je pro nás povinností, aby se rozpočtově promítla snaha, kterou komise potom bude aplikovat u volby infrastruktury v jednotlivých institucích, ale je třeba se usmířit Evropané, protože mobilita a doprava to je jejich každodenní chléb. Tedy jak to dokážete? Druhá věc, když se podívám na vaši zprávu u transevropských sítí, my jsme pro rozvoj transevropských sítí, ale chceme, aby rozsáhlé projekty šly ruku v ruce s těmi scházejícími sítěmi a to jste také řekla, to je třeba zdůraznit. Pokud jde o EIM, my chceme zachování rozpočtu, ale kontext je takový, že došlo k odčerpání z naší položky, zejména pokud jde o projekty z Junkrova fondu. Mně nevadí, aby byly tyto projekty saturovány, ale když se podívám na to, že polovina projektů z Junckera fondu jsou e, projekty na výstavbu či rozšíření dálnic, tak se dostáváme do rozporu s cíly dálnice, kde je řečeno, že doprava se má zbavit uhlíku. A pokud komise nechce prosazovat multimodální dopravu, ani přeshraniční dopravu, ani rozvoj nových technologií, a ten seznam by mohl být další, když se podívám na rozpočet eh, na práva cestujících, to je skutečně nulové, tak tady nastává problém. To jsou body, kde je třeba některé věci zdůrazňovat. Věc, která je pozitivní v vaší zprávě, konečně je zde místo, pokud jde o rozvoj železnice. A to bychom měli zdůrazňovat. Členské státy nedostatečně investovaly do údržby železniční infrastruktury a měli bychom zainvestovat železniční infrastrukturu na evropské úrovni. A my jsme odhlasovali technický pilíř čtvrtého železničního balíčku a potom chceme provést řadové úspory, které umožní tento technický pilíř, tak je třeba opět provést investice, aby došlo k harmonizaci bezpečnostních systémů a aby došlo k interoperabilitě vozového parku. A to vyžaduje finanční úsilí a Evropská komise by se na to měla podílet. A to je zde významné. Musím mít na paměti, že modální přesun na železnici se neodehraje sám od sebe. A vyžaduje to investiční politiku do nádraží, do takzvané jemné mobility a nemohu než posílit vaše stanovisko. A skončím, pane předsedo, tím, že musíme zdůraznit i nové technologie. Existuje nová generace dopravy a dopravců, kteří vlastně vynalézají mobilitu zítřka inteligentní mobilita a to skutečně představuje eh, celou škálu alternativ eh, automobilové dopravě. A kladu otázku, jak my pomáháme právě eh, těm, kteří vynalézají novou mobilitu. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Danke sehr. Děkuji a další řečník Jela Ajuto. Dann kommt Marie-Christina Notu. Potom marie christine Anotu. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, já souhlasím s tím názorem, že Evropský fond pro strategické investice je sterilní a že ty škrty v mechanismu Europe Connecting Facility by neměl být využíván pro financování EFSI. Stanovisko zdůrazňuje, že je nezbytné, aby přeprava zboží a přepravců se více přesunula do železniční a námořní dopravy, ale zároveň vítá budoucí zavedení čtvrtého železničního balíčku, o kterém budeme hlasovat na podzim ale je to právě proto, že dochází k deregulaci v oblasti silniční dopravy, která velmi pokročila, že doprava zboží a osob se právě přesunuje spíše na silnici, což podporuje sociální dumping. Čtvrtý železniční balíček eh, běžní využívání pracovní síly v železniční sféře, což dosáhne určité znovu rovnováhy. Co se týká uprchlíků, já jsem spravodajkou pro stanoviska ve výboru LIBE, co se týká tedy agentury pro námořní bezpečnost. Ten demokratický smysl, eh, který prokázala většina, vedl k tomu, že byla zamítnuta moje zpráva pouze z toho důvodu, že já jsem byla spravodajkou, než tedy se předložil tento návrh, kdy potom stejná zpráva v podstatě byla schválena, ale kterou jste předložil tedy vy, pane předsedo. Děkuji. Děkuji. Dominik Rike. No, euh, Děkuji. Budu hovořit za kolegu, který předčasně odešel. Děkuji zpravodajce za zprávu, která je zajímavá, uspokojivá, úplná. Řeknu jenom, že je to rozpočtová zpráva a chtěl jsem se vrátit nad rámec obecných eh, komentářů, které je důležité zopakovat. Několik eh, rozpočtových připomínek. Zpravodajka nám říká, že investič, strategický investiční fond nepřinesl výsledky. To zatím nemůžeme říci. Ten investiční strategický fond je tříletý a pokud máme první výsledky po půl roce, to je těžké takto to hodnotit. První výsledky ukazují, že zatím u dopravy nejdeme správným směrem a nemůžeme říci, že zatím nepřinesl kýžené výsledky. A pokud jde o Connecting Europe Facility, jak zde všichni řekli, všichni litují toho, že záruční fond je řešen vlastně cestou fondu, který je založen na dotacích. A oba ty fondy by měly fungovat společně. A bylo hloupé vlastně narušit tuto rovnováhu a strategický investiční fond bude potřebovat podporu tohoto fondu. A musíme říci, že my odmítáme nové čerpání z prostředků na CEF, jak to navrhuje komise, ani formou přímého čerpání, ani cestou finančních nástrojů. To je prostě nepřijatelné. Vy zde vyjadřujete uspokojení nad, nad realizací čtvrtého železničního balíčku. Zatím to nebylo ani odhlasováno, i když se názory mohou lišit, pokud jde o čtvrtý železniční balíček, tak co se týče té technické části, od toho můžeme očekávat dobré výsledky. Já jsem měl ještě další poznámku. Bylo by dobré se vrátit k rozpočtovým aspektům zprávy a komentovat eh, kapitolu 1a, protože tam je právě ta rovnováha, kterou bychom měli nalézt. A neměli bychom se držet eh, pouze obecný, obecné orientace, což je samozřejmě významné, ale není to vždy čistě rozpočtové. A tady bychom měli říct, že již můžeme kritizovat stanovisko komise a budoucí návrh naplnění záručního fondu EFSI, měli bychom zde mít zmínku o jednotlivých eh, maržích a k čemu budou ty prostředky určeny. A také bychom měli hovořit o nástroji flexibility v rozpočtu. A bylo by žádoucí, abychom také mohli otevřít otázku další, která úzce souvisí, a to je revize víceletého finančního rámce, protože to podmíní budoucnost možná ne rozpočet na rok 2017, ale určitě 2018 až 2020, s tím, že rozpočet na rok 2017, když všechno dobře půjde, bude poslední rozpočet, na kterém bude účastna Velká Británie ve výši velkorysých 4 miliard, takže i toto téma bude třeba zmínit. Ano, děkuji. Nyní Robert Síl. Já se omlouvám za to, že jsem přišel pozdě, ale chtěla bych říct pár slov. Já bych chtěla v první řadě poděkovat za tuto zprávu. Zpravodajce, my jsme vždy eh, za EKR podporovali realistické rozpočty a EKR také souhlasí s paní zpravodajkou s tím, že jde o, pokud jde o to, co je páteří vnitřního trhu a že jde také o volný pohyb služeb a zboží a e, také, že bychom měli mít vyčleněny řádné částky na to, abychom e, dosáhli cíle pro tento sítě, e, včetně cílů do roku 2050. Pokud je o EFSI, tak jsem chtěla říci, že tak, jak se očekávalo, ty výsledky nejsou uspokojivé z hlediska dopravní politiky v EU, protože je to dáno také nástroji. Máme to soukromé financování EFSI, které se ale neubírá směrem, který je naší prioritní eh, linií, například do železniční dopravu, protože více prostředků získáte u jiných projektů, které nejsou tak eh, příznivé pro životní prostředí z dlouhodobého hlediska. Takže ten nástroj pro propojení Evropy, CEF, a jeho priority nejsou stejné jako priority EFSI, a to je naprosto zjevné. Potom druhá věc, která se týká EFSI a dopravní politiky, tak eh, to je ovlivněno také eh, územní eh, lokalitou. Zaznamenali jsme, že tam, kde máme vyšší HDP na hlavu, větší příjem nebo vyšší hustotu populace, větší intenzitu obchodu, tak tam se realizuje více hm, projektů EFSI, ale není to žádné překvapení a v některých případech kolují takové zvěsti, poměrně smutné, že projekty EFSI v podstatě odráží návštěvy předsedů komise za posledních 12-19 měsíců. A proto ten návrh těch škrtů z CEF a toho, že by to nemělo být nadále tyto škrty využívány pro financování EFSI, tak to si myslím, že je velmi dobrý návrh. Ještě poslední věc k EFSI. Nejde pouze o střednědobou revizi a o klíčovou metodu pro financování velkých eh, dopravních projektů neplatí to jenom pro následující tři roky, ale pro následujících sedm let. A to je podle mě důležitá politická výzva také pro uh, náš výbor v Evropském parlamentu. Děkuji. My Funding Cup, další. Já voorzitter, děkuji u Děkuji, pane předsedo. Já... Pa, pa, Paní, já bych chtěl poděkovat paní eh, Demonte, která zpracovala velmi pěknou eh, zprávu, velmi věcnou a opravdu velice dobrou práci. Nicméně bych měl připomínku k CEF a EFSI. Výbor pro dopravu by samozřejmě chtěl dostat zpět peníze z CEF, to je jasná věc, to stále opakujeme. Pan Píper, kolega Marinesko již hovořili o tom, že chceme vlastně zpět peníze z Connecting Europe Facility. To a není správná věc, že by peníze měly být převedeny z tohoto eh, fondu tím samozřejmě bychom přišli o určité projekty, takže na to eh, zde musíme být opatrní. Potom je zde také napsáno, že EFSI nepřinesl očekávané výsledky, co se týká infrastrukturních projektů, nicméně ono je ještě poměrně brzo tady toto hodnotit. Možná by se tam mělo dát not yet, ještě, nebo dosud nebyly splněny. Co se týká eh, mm, interního eh, dopravy v Evropě eh, lo, lo, lodní dopravy, ta by se měla tedy zase oživit, je potřeba eh, vylepšit infrastrukturu, takže bych chtěl požádat paní Monte, aby tam změnila eh, větu, že do, interní lodní doprava v Evropě musí být rozšířena. Myslím si, že by to bylo takto vhodné. Děkuji. Já jsem byl včera v Bratislavě a tam už vlastně před 33 <laughs> lety jsem eh, chtěl děl eh, lodi. A protože museli jsme dávat pozor, protože tam byly velké lodě, které proplouvaly kolem, vytvářely velké vlny a tudíž jsme na kanoji museli eh, dávat pozor. Viděl jsem vlastně tři velké lodě. To znamená, že vlastně sice se tato doprava snížila, ale 80% této dopravy v, opra- v Evropě na, Rín, na Rínu, takže ona není samozřejmě mrtvá, ale musí být oživena, rozšířena, protože je relativně šetrná k životnímu prostředí a také je potřeba dbát na emisní eh, limity. Takže možná to by byl dobrý pozměňovací návrh, pokud jej předložíte, tak to, tak to uděláme. Ano, ale já, když ale sedíte v kajaku, tak to potom není až tak dobré. Ano, dobré, ale když jsem byla <laughs> mladík jako vy, tak bych to možná viděl jinak. Ano, ale ta změna není samozřejmě špatná. Takže nyní uděluji slovo komisi. Prosím. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo, dobré odpoledne. Já bych chtěla nejdříve poděkovat za trvalou podporu, kterou nám dáváte v posledních letech v oblasti dopravní politiky a zejména v oblasti rozpočtu. Ráda bych také poděkovala paní zpravodajce, paní Demonte, za návrh stanoviska, který jsme velmi pečlivě zanalizovali. Chci vás ujistit, že návrh rozpočtu, který komise předložila, Ehm, překládá dopravní politice důležitou roli, jakožto ehm, prvek, který stimuluje růst eh, investice a pracovní místa. Rozpočet na dopravu činí 3,7 miliard eh, a 3,2, tedy 86 z toho, bude věnováno na nástroj CEF eh, propojení Evropy. A zbývající částka, něco přes 200 milionů, bude věnována na inovace a výzkum. Co se týče některých priorit a aspektů, které jste diskutovali dnes, zejména ty námořní dálnice a ERTMS, tak bych vám chtěla připomenout, že pokud o e, návrh na rok 2014 e, a 15, tak jsme identifikovali asi 80 projektů e, ve výši 2,1 miliard. Taková byla částka toho, co jsme financovali. Potom ty obavy, které se týkají EFSI. No, EFSI má svůj roli, své místo. Máme tam 17 schválených projektů, které se týkají e, přepravy a 12 z toho v celkové výši 8,5 miliard eur a z toho vzniká 60 tisíc pracovních míst. Potom máme pět multisektorových fondů, které zahrnují oblast dopravy. Porovnáme-li tu částku 8,5 miliard z EFSI investice a 2,2 miliardy z CEF, tak bychom měli o 6 miliard méně. Takže obecně řečeno si myslím, že ty výsledky EFSI nejsou tak špatné. Potom agentury a společné podniky. Komise si je vědoma toho, že ty agentury hrají důležitou roli ten rozpočet pro EU a pro Evropskou železniční agenturu byl navýšen na 30 milionů oproti 26 milionům z loňského roku. A má 185 pracovníků, což je 16 pracovních míst navíc. E, agentura pro námořní bezpečnost, tak navrhovaný počet pracovníků je 263 a rozpočet je stanoven na 71 milionů, což je 14% nárůst oproti loňskému roku. Nejde jenom o současné úkoly, také o to, co eh, navrhuje komise v rámci balíčku o Evropském, eh, Evropské pohraniční stráži. Potom ten přesun na železnici, rozpočet pro Shift to Rail, to je také věc, kterou řešíme. Došlo k navýšení eh, pracovníků 20 oproti roku 2016. tolik stručné schrnutí eh, rozpočtu. Pokud máte nějaké další otázky, tak je velmi ráda zodpovím. Děkuji. Děkuji. Teď ještě slovo paní Izabela de Monte, eh, zpravodajce. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla zejména poděkovat všem kolegům. Děkuji za eh, důležité příspěvky. A já jsem samozřejmě plně k dispozici, ráda akceptuji vaše návrhy, budu pracovat na pozměňovacích návrzích. Můžeme některá ustanovení upřesnit, která se týkají například samotného rozpočtu. Potom k některým konkrétním připomínkám. To smíření, které potřebujeme na úrovni EU, tak já si myslím, že protagonisty by měly být právě infrastruktury, protože ty propojují jednotlivé členské státy. To znamená, jsou to ty koridory. A potom jsou ty, ty chybějící vazby, missing links v angličtině. A to je vlastně ta konkrétní potřeba. Potom zlepšení eh, životních podmínek osob. Pokud se zlepší eh, doprava, tak se samozřejmě zlepší také životní podmínky občanů. Jungův plán a EFSI. Já si myslím, že nesmíme zapomínat na skutečnost, že je obtížné najít nějakou pákovou eh, váhu pro infrastruktury. A na to narážíme, když se rozdělí prostředky CEF. Ty prostředky jsou na to, abychom stimulovali implementaci v železničním odvětví, které je šetrné vůči životnímu prostředí. A co se týče životního prostředí, jak jsem napsala v tom stanovisku, tak důležitým aspektem jsou inovace, což podle mne platí také v oblasti alternativních paliv. A pokud je o navigaci, tak um, můžu text ještě změnit, byť je jasné, že některé eh, trasy jsou velmi dobře rozvinuté, s velkým provozem a naopak některé trasy je zapotřebí eh, vylepšit a rozšířit pokud o lodní dopravu. Děkuji. Děkuji, Luta, pro pozměňovací návrhy 27. června ve 12 hodin. Července, pardon. Tím se dostáváme k dalšímu bodu pořadu jednání a to je strategie EU pro skapalněný zemní plyn a skladování plynu. Stanovisko ke zprávě ITRE a naší zpravodajkou je Claudia Monteiro de Aguiar, které tímto uděluji slovo. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Pokud se týká tohoto stanoviska, tak bych chtěla říci několik slov ohledně hlavního cíle a potom toho, co navrhuji, že tedy jak budu postupovat. Na jedné straně potřeba říct, že diverzifikace energetických zdrojů v celé Evropské unii je priorita, závislost, energetická závislost Evropské unie by se měla zmenšovat, proto ty trhy musí být transparentnější a také méně diskriminující. Je potřeba posilovat skladovací kapacity a sklapa, termi, kapacitu terminálů v jednotlivých členských států. Je také potřeba optimalizovat a dynamizovat regionální eh, skladovací prostory a eh, zajistit lepší propojenost. Z hlediska životního prostředí je potřeba snižovat emise skleníkových plynů plynoucích z hospodářských činností, aby se zlepšovala kvalita ovzduší. Bylo předloženo 93 pozměňovacích návrhů k tomuto textu a předkládám s potěšením 11 kompromisních návrhů, které, pro které jsme získali většinu. Je to tedy výsledek týmové práce. Ráda bych poděkovala všem stínovým zpravodajům za spolupráci. Zpracovali jsme opravdu konsensuálně tak, aby tento dokument byl takovým, takovou strategickou vizí pro odvětví dopravy, včetně odvětví energetiky, kam budou zapracovány otázky životního prostředí. Také zde odkazujeme na financování, které by mělo být přiměřené. A také bych chtěla zdůraznit význam přístavů v v této strategii. To jsou zásadní platformy pro další rozvoj, pro provozování a také pro zásobování skapalněným zemním plynem. A tento aspekt bychom také měli ještě posílit. Také bych chtěla říci, že provádění směrnice o alternativních pohoných hmotách tedy by měla být dobře zajištěna a měly by být do 18. října předloženy národní plány. Je potřeba optimalizovat systém distribuce a skladování, aby existovala určitá stimulace v této oblasti a zajistit lepší propojenost. Ostatně to je také uvedeno ve směrnici o alternativních palivech. Myslíme si, že je potřeba posílit drobnější infrastrukturu, ty projekty jako uh, virtuální uh, produktovod, by neměl toto narušit. Chtěla bych také pohovořit o návrhu pro ty nejvzdálenější a ostrovní oblasti, které by, neměly, které by měly být také propojeny s ostatními kontinenty. Je potřeba dokončit výstavbu terminálů a e, zásobovacích platform pro e, velká, velká plavidla. A dále je nutno mít také e, zajištěn retrofitting. Je potřeba zajistit financování pro nová plavidla. A k tomuto všemu je nezbytné, aby ten projekt v oblasti energetiky umožňoval přístup e, členských států k trhu s plynem. To, co nazýváme východní osa, to je skutečně zásadní. Co tím chci říci, je, že je naprosto nesmírně důležité, aby ty toky mohly být obousměrné mezi Pirenejským poloostrovem a francouzským plynem. To přispívá k větší diverzifikaci e, zásobování e, energií Evropské unie a měli, by to, měli bychom vytvořit jednotný, jasný právní rámec s jasným a přiměřeným financováním. Využít tedy k tomu veškeré současné e, zdroje a současné možnosti, které existují. Je to tedy stanovisko, jehož cílem je především e, e, připravit alternativní a inkluzivnější strategii se zapojením jednotlivých strojů. Děkuji. Vy jste já bych vám chtěl poblahopřát k vítězství Portugalska v eh, evropském šampionátu. Je to, myslím, první šampionát, které vyhrálo Portugalsko a myslím si, že prvních 16 minut, než Ronaldo byl zraněn, tedy alespoň v toto doufal. Takže další Nicky Foster. Yes. Otherwise I wouldn't have done it. <laughs> Já bych to jinak dokázal. Ano, blahopřejeme. Kristýna Rebel Danov je další, prosím. Tereza není přítomna a požádala mě, abych ji omluvila. A já jsem chtěla říci, protože to byl krásný zápas, chci poblahopřát skvělému portugalskému týmu. Chtěla jsem to říci, protože já jsem fandila Francii až do konce, ale velké tedy blahopřání v Portugalsku. Vracím se k tomu, co chtěla říci Tereza. Chtěla poděkovat Klaudii za odvedenou práci až dosud a za kvalitní kompromisy znění odkazuje do značné míry na obnovitelné zdroje a na nezbytnou snahu na dekarbonizaci našeho hospodářství. A text nabízí rovnovážné volby, pokud je o výzvy budoucnosti a také nutnost eh, mít eh, stabilní ekonomiku a stabilní situaci, pokud je o skapaněný zemní plyn. Chtěli jsme eh, zdůraznit některé priority a konečném znění to bylo zohledněno. Zejména být obezřetní, abychom rozvíjeli infrastruktury z kapalního zemního plynu a zajistit, že nové infrastruktury budou skutečně odrážet evropskou poptávku po plynu. Zajistit také co nejefektivnější využívání terminálu a infrastruktury z kapalněného zemního plynu, které již existují. Závěrem naše skupina se domnívá, že je nezbytné připomenout komisi výzvy Evropského parlamentu, co se týče klimatických, závazných a ambiciozních cílů do roku 2030. Tereza chce poděkovat Klaudy za konečné znění a děkuje za pozornost. Děkuji, Jackie Foster. Děkuji, Jackie Foster. Děkuji Zpravodajce, pokud jde o kompromis jedna, myslím, že všichni si rozumí, pokud jde o cestu ku předu, pokud jde o alternativní paliva. Také co se týče námořního sektoru, tady to je klíčové. Takže tam, kde je to možné využívat čistší obnovitelná paliva. Myslím, že jsme trošku znepokojeni některými kompromisy. Jedním z nich je to, co je nad rámec směrnice o alternativních palivech. A myslím, že tady jsou určité obavy, protože už máme směrnice o alternativních palivech, která platí. Takže pokud budeme překračovat tento rámec, tak, tak bychom neměli postupovat. Měli bychom být obezřetní a neměli bychom předepisovat eh, počet eh, míst pro doplnění paliva. A podobnou diskusi vedeme u zprávy, kde jsme se zabývali tím, co by měly stanovit členské státy, pokud jde o alternativní paliva. A členské státy stanoví, jaké jsou požadavky. A většinou e, vynakládají příslušné úsilí, ale měli bychom se skutečně snažit o tržní cestu ku předu. A to také platí u té metodiky týkající se eh, řešení přijatelných z hlediska životního prostředí. Tady platí stejná kritéria a i zde by měla existovat tržní řešení. To je kompromis jedna, ale celkově je to dobré a výbor, pohled výboru ITRE je pozitivní a myslím, že dospějeme k závěru a děkujeme tedy zpravodaji. je další řečník, Josef Rádos. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Pokud jde o hlavní cíl strategie pro skapalněný zemní plyn, tak samozřejmě zde můžeme říct, že tento cíl je jasný a že také může být uskutečněný. Různé frakce předložily různé pozměňovací návrhy, pokud se týká využití skapalněného zemního plynu v oblasti dopravy. Jde samozřejmě, jde zde o masivní využití LNG. Já samozřejmě využívám této možnosti, abych nastínil jednu otázku, která je zde ještě otevřená, a to, jaký o jaký plyn vlastně jde. O skapalněný plyn pod tlakem, o i plyn, který potom také o plyny jako bioplyn například. To znamená, vyvstává zde otázka, co nejvíce využíváme, jaký typ tohoto, těchto plynů. A potom je zde také o to, zda jsou kompatibilní, zda tedy již jsou připravená a k dispozici nová technologická řešení. V každém případě frakce ALDE podporuje hlavní část těch pozměňovacích návrhů, ale z mého hlediska zde zůstávají ještě některé nevyřešené otázky a to, že aby mohl být používán zemní plyn masivněji v eh, oblasti dopravy, zda je to možné nebo ne. Další řečník. Keith Taylor. Well, thanks, Chair. Um... Děkuji, pane předsedo, já se omlouvám za to, že jsem přišel trochu později a vy jste začal něco dříve, než bylo naplánováno. Nicméně, rád bych poděkoval panu zpravodajovi, stejně jako stínovým zpravodajům, za dobrou spolupráci na tomto tématu. V tom návrhu stanoviska je spousta dobrých přístupů, zejména, že LNG by měl zaujmout místo obnovitelných zdrojů a musí eh, jít o udržitelnou produkci plynu. A zároveň bychom tak měli přispět eh, k dekarbonizaci eh, dopravy, k našim cílem. Také vítám to, že eh, strategie LNG musí být v souladu s širším klimatickým cílem a energetickými prioritami a musí být v souladu s dohodou COP21. Zaměřit bychom se měli na energetickou účinnost a mm, strategie pro fosilní eh, paliva pro rok 2050. Nicméně je třeba říct, že toto stanovisko stále hovoří spíše nadšeně o LNG, jako o reálné možnosti, která by mohla nahradit eh, běžná paliva. A přestože eh, ty emise jsou lepší, stejně jako, u části, stejně jako částice, tak ty výsledky jsou lepší než u běžného paliva, tak stále to zůstává fosilním palivem. Může jít pouze určité přechodné opatření. A já si myslím, že to by mělo v textu zaznít mnohem jasněji. Stejně tak by mělo zaznít, že eh, vysoké náklady na infrastrukturu musí být přiměřené. Musí odpovídat eh, přínosům, které to může generovat eh, díky tomu, že budeme používat skapaněný plyn v rámci dopravy. Většina kompromisních návrhů má za cíl motivovat komisi a členské státy v tom, aby investovali více prostředků do LNG a infrastruktur pro jeho používání. Což eh, mě znepokojuje osobně. Myslím si, že bychom měli být opravdu opatrní. Zemní plyn nemůže umožnit dekarbonizaci, kterou potřebujeme v eh, dopravě. Jestliže chceme dosáhnout cíle eh, v oblasti klimatu do roku 2050, jak se je ustanovila. Potenciální přínosy v oblasti skleníkových plynů jsou omezené, takže tady hrozí riziko, že investujeme více prostředků, eh, než eh, to přinese výhod. A opomineme skutečně dobré alternativy, které povedou k dekarbonizaci. musíme respektovat zásadu technologické neutrality. A vypadá to, že jsme na ní úplně zapomněli. Měli bychom se více zabývat udržitelnějšími, obnovitelnějšími zdroji a investovat veřejné zdroje do lepší efektivity a udržitelné elektrifikace. A kromě toho nesmíme zapomínat Na také otázku břidlicového plynu, což představuje jednu z možností, která ovlivní také budoucnost LNG. Ještě jednou bych chtěla poděkovat eh, Chtěla bych poděkovat panu zpravodaji a předám slovo zpátky panu předsedovi. Hmm, pan Koch. Děkuji. Děkuji také Klaudy eh, za skvělé kompromisní návrhy, se kterými se stotožňuji. Chci se zmínit jenom o pár bodech. Jde o užití a jde o to, aby ty infrastruktury nebyly diskriminující a byly uživatelsky přívětivé. Máme tady důležitý úkol eh, a to je podpora multimodality. Máme tady mm, eh, místa, kde můžete nabrat LNG a mohou to využít například eh, nákladní vozy. Já se domnívám, že v případě všech alternativních paliv bychom měli eh, sázet na ehm, pobídky a to platí také pro eh, LNG v dopravě. Možná, že existují možnosti, jak bychom přepravovali LNG nebo jak bychom dostali bezpečněji na eh, železnici. Tam bychom měli vlastně situaci, která bude výhodná ze všech aspektů. Máme tady udržitelnost, řeší se to přes železnici, která je udržitelná, kromě toho podpoříme LNG. A um, budu rád, když podpoříte můj pozměňovací návrh číslo 90. Isabela de Monty, další na řadě. Děkuji. Nejdříve bych chtěla poděkovat eh, zpravodaj za výsledky. A pro mě je velmi důležité, že o něčem takovém hovoříme, protože zároveň se tady eh, hovoří o tom, že nemůžeme nahradit obnovitelné zdroje energie, ale na druhou stranu uznáváme význam eh, alternativních paliv, jako je například LNG. A nesmíme zapomínat také na to, že to hodnocení REFIT, které se týká mm, zařízení pro sběr odpadu z, nov, eh, z lodí, tak eh, tam jsme konstatovali, že výsledky nebyly optimální. To znamená, eh, investice do alternativních paliv je něco, co představuje udržitelné řešení. Já si myslím, že to je důležité. Další věc, která je zásadní, zásadní je jenom nejenom věc přístavů, ale také těch dalších propojovacích uzlů ať už jde o jakýkoliv dopravní prostředek, může to být nákladní vůz, kde budete moci provést reálnou rekonverzi. Takže ta disponibilita těch dalších míst je klíčová. Potom potřebujeme také stabilní finanční rámec pro financování. Já jsem se zúčastnila několika eh, setkání a operátoři tam byli přítomni, hovořili o už provedených investicích, ale trochu se stěžovali na to, že neexistuje vlastně reálný směr investic, to znamená reálná volba, reálné spektrum i z hlediska normativní spolupráce mezi jednotlivými eh, zdroji paliv. Co se týče pozměňovacích eh, návrhů, tak eh, pokud je o číslo 8, tam se hovoří například o zemědělství, tam že jsme udělali další kroky kupředu na rozdíl od eh, dopravy. To Byla bych ráda, kdyby ten pozměňovací návrh byl přijat. Potom 48. Eh, tam požadujeme optimalizaci přeshraničního charakteru. Dáte z mé strany vše. Děkuji. Děkuji, Gazina Meissner. Ano, děkuji. Já vím, že máme dnes málo času. Také bych chtěl poděkovat zpravodajce. Myslím si, že kompromisy jsou také velmi dobré. Také o LNG se hovoří v Envy a v ITRE dnes odpoledne, takže bych také ráda mě učinila několik připomínek. Já si myslím, že LNG není samozřejmě všemocný, ale je to určitý pokrok, který by měl vést ke snížení emisí CO2. To bylo řečeno například u plavidel, které používají LNG například v severním oceánu a tak dále. Máme také strategii pro infrastrukturu, pro eh, alternativní paliva, která se právě mění. Samozřejmě můžeme ji transportovat z jihu na, na lodích například. Například Jde také o plavidla, která tedy dopravují LNG. Můžeme LNG využívat na pronákladní auta. Není to vlastně hm, je potřeba, máme také infrastrukturu pro eh, nosíka pro elektřinu samozřejmě, ale musíme také dbát na to, jak je produkována tato energie, zda udržitelným způsobem nebo ne. Například bychom v Německu říkám, říkáme, že nemáme dostatečnou eh, infrastrukturu pro další offshoreovou výrobu energie, takže musíme se podívat eh, na to, aby odvětví dopravy bylo stále udržitelnější, aby byly splněny eh, strategie cíle 2020. Když se podíváme na bioplyn, ano, to je samozřejmě obnovitelný zdroj energie, vyráběna udržitelným způsobem, že to je vlastně odpadní produkt eh, využívaný. Ale myslím si, že ta strategie LNG je důležitá pro Evropu a částečně samofinancovatelná, takže myslím si, že je důležité, abychom tyto cíle prosadili. Eh, děkuji, Kristýne Revodalan. Děkuji, pane předsedo. Tentokrát hovořím svým vlastním jménem rozvoj alternativních paliv je velice důležitý a myslím si, že můžeme hovořit o alternativních palivech také pro plyn, pro dosažení klimatických cílů Evropské unie a bílé knihy o dopravě. Proto je důležité, aby náš výbor schválil ambiciozní stanovisko ohledně strategie pro zemní plyn. Podle mého názoru by se mělo posílit několik bodů. Za prvé se mi zdá důležité udělat zde odkaz na plyn a výrobu z obnovitelných zdrojů energie, které jsou skutečným potenciálem pro výrobu čistých paliv. Za druhé bychom měli jasně odkázat na revizi směrnice o obnovitelných zdrojech energie a kvalitě paliv. Toto stanovisko by nám mělo umožnit předložit konkrétní legislativní doporučení pro rozvoj LNG a bioplynu nad rámec toho, co navrhla komise. Například nové cíle po roce 2020 zvýšit eh, podíl obnovitelných zdrojů energie v dopravě a nový cíl související se snížením eh, eh, uhlíkové stopy Eh, užívané pro dopravu. A stále v rámci konkrétních doporučení by bylo také relevantní, abychom tam zapracovali odkaz na možnost zavést ekvivalent CO2 pro emise uhlovodíku, zejména pro informování spotřebitelů. Toto je tedy smysl a cíl mých pozměňovacích návrhů, které, jak doufám, budou zapracovány do kompromisu. Děkuji. A na závěr Gesine Meissner, máš pravdu, že to nesmí být, nemůže být to jediné. Potřebujeme všechny inovace, všechny alternativy musí být vyzkoušeny, ale existuje alternativa, pro kterou nepotřebujeme infrastrukturu tam, kde, nebude, kde bude využíván odpadní produkt jako těžký olej, to víš, o tom už se jste hovořilo. To je velice nebezpečné, když bychom to s tímto srovnávali s, dízl, s dýzlovými motory. To není pro nikoho žádný zázrak, ale když používám, srovnáme diesel a těžký olej, tak diesel je ještě super. Na to potřebu, nepotřebujeme žádnou infrastrukturu, ale Eh, vlastně pouze používat tento odpadní produkt, ale musíme dávat pozor nemůže, hovoříme o tom, že potřebujeme tolik a tolik peněz pro jiné věci, musíme také se zaměřit na to, abychom co nejrychleji zakázali to, co je nebezpečné, ne okamžitě samozřejmě, ale co možno nejrychleji, protože v Evropě už to udělalo poměrně velký pokrok, ale nikoli v celém světě, tak abychom toto zjednodušili a abychom se také podívali na další alternativy. A tím uděluji nyní slovo komisi, panu Antonio Trikasovi z DigiMove. Thank you very much. Uh, uh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji paní Montero Daria za kompromisní pozměňovací návrhy. Komise souhlasí uh, s obsahy těchto pozměňovacích návrhů a také souhlasíme s většinou připomínek z úst ostatních poslanců a poslankyň. Máme za to, že LNG, skapaněný zemní plyn, je důležitý pro diversifikaci, pokud jde o e, těžká vozidla a námořní dopravu. A použití LNG má významné výhody, co se týče snížení emisí, zejména pokud je LNG směšováno s biometanem a, a se syntetickými plyny. Zejména pokud dochází ke konverzi elektřiny na plyn. A dochází také ke snížení NOXu a mikročástic a má to určité výhody, které jsou důležitější, zejména v námořní dopravě, kde snížení NOXu je 75 a snížení dalších emisí mikročástici 90 Komise se zabývá podporou LNG a nyní se zabýváme naplněním směrnice o alternativních eh, formách eh, infrastruktury a předložíme příslušnou informaci v listopadu letošního roku a také vypracováváme normu pro interoperabilitu a Evropská námořní agentura EMSA se zabývá vytvořením dokumentu pro výcvik a bezpečnostní podmínky. A program CEF podporuje vytváření infrastruktury pro LNG, pro silniční dopravu a námořní dopravu. Děkuji mnohokrát. Děkuji a nyní ještě dávám slovo na závěr zpravodajce, mistrině Evropy, aby učinila závěrečné připomínky. Děkuji. Já bych chtěla poděkovat za blahopřání, zejména k úspěchu portugalského fotbalového mužstva. Ronaldo sice nebyl na hřišti celou dobu, ale mimo stadion skutečně nás podpořil a pom- do- pomohl nám dovést náš tým k vítězství. Děkuji všem kolegům za podněty, za připomínky k tomuto stanovisku. Pokusím se zohlednit některé připomínky a myslím si, že toto stanovisko ve své podstatě je relativně konsensuální a že by mělo prezentovat různé alternativy, které by měly umožnit eh, diverzifikaci energetických zdrojů. Jak jste řekli, vaše připomínky tedy budou zapracovány. Ještě jednou vám děkuji za vaše spolupráci, děkuji stínovým zpravodajům, také sekretariátu, jehož pomoc pro nás byla opravdu zásadní při zpracování stanoviska. Děkuji. Termín pro hlasování čtvrtek 1. září budeme hlasovat o tomto textu. Nyní se dostáváme k poslednímu bodu technické požadavky pro pravidla vnitrozemské plavby a dávám slovo zpravodaj Ivo Beletovi. Eh, eh. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, Michael. Není zapotřebí vysvětlovat, o čem to je a pochopil jsem to tak, že ani nemáme moc času, takže budu stručný. Máte to vysvětleno v bodu 9 a konkrétně v odůvodnění. Tam je výborné schrnutí toho, co jsme v posledním roce udělali v oblasti harmonizace technických norem pro e, vnitrozemské vodní plavby. Začal se s tím před dvěmi roky. Měli jsme zprávu k prvnímu čtení, pak jsme si říkali, že to bude úplně snadné, že to zvládneme za pár měsíců, ale nakonec jsme se dostali neúplně do institucionální bitvy, ale určité slepé uličky s radou a chtělo to spoustu, spoustu neformálních setkání, než jsme se dostali k tomuto podle mě uspokojivému výsledku. Jednání probíhala za lucemburského nizozemského předsednictví a spolupráce byla výborná, zejména s nizozemským předsednictvím. My jim tímto vřela děkujeme. Děkujeme za úspěšné dokončení jednání. Asi nejdůležitějším bodem, máme to schrnout, je aspekt aktu přenesené pravomoci. Víte, že toto téma se stalo takovým probířským kamenem, vlastně je takovým probířským kamenem interinstitucionální dohody, která v podstatě je eh, takovou novinkou a toto je takový, takové první testování této dohody. Rada nejdříve před rokem navrhla parlamentu, aby měli takzvanou, takzvaný dynamický odkaz eh, na poslední verzi technických norem, ale parlament nechtěli tímto směrem, protože by to znamenalo, že parlament by potom neměl reálnou kontrolu nad budoucími normami nebo těmi revidovanými normami. Takže jsme předložili alternativní návrh. Rada mimo jiné navrhovala také, abychom tam doplnili takovou pojistnou doložku, eh, která by řešila situaci, kdy v případě, že bude chybět eh, příslušná norma a mohlo by to ohrozit bezpečnost lodní navigace, vnitrozemské plavby a také environmentální normy, tak by se použily ty environmentální normy. Nejdříve to vypadalo jako dobrý návrh, ale pak jsme si uvědomili, že parlament by eh, potom eh, nemohl nějak zasahovat do této pojistné doložky. A proto jsme tento návrh neakceptovali. Vyjednali jsme teda jiné, tedy jiné stanovisko a naším řešením bylo držet se aktu přenesené pravomoci jsem přesvědčen o tom, že výsledky trialogu a ta takzvaná cestní norma bude tedy mm, implementovaná. Pokud dojde k nějakým změnám v normě, tak eh, ty změny budou probíhat pouze přes aktiv přenesené pravomoci, to znamená s plným zapojením parlamentu. Dohodli jsme se na třech důležitých tématech. Za prvé nemůžeme zaručit, že ty harmonizované normy což je mm, hlavním cílem této legislativní změny, že mm, to nebude spuštěno úplně ve všech členských státech. A za druhé, že se vyhneme eh, nezbytnému administrativnímu břemeni, což byla legitimní obava z eh, odvětví, z průmyslu, báli se přílišné byrokratické zátěže a myslím si, že dobrým kompromisem je tom, že se vyhneme jakémukoliv zbytečnému administrativním břemeni a potom za třetí eh, chceme zachovat eh, plnou kompetenci Evropského parlamentu, což se nám podařilo. Hm, proto bych byl rád, kdyby výbor podpořil to první čtení a doufám, že podpoříte tedy i návrh doporučení ve druhém čtení. Závěrem bych chtěl poděkovat Michaelovi, protože hrál klíčovou roli v tomto procesu, tak, procesu takže za mne opravdu upřímné díky. Děkuji samozřejmě také koordinátorům a stínovým zpravodajům, sekretariátu výboru pro dopravu, zejména Dominikovi, nevím, jestli tady je. A koukám se špatným směrem. Dominiku, děkuji za skvělou práci spolu s právní službou. Ta nám hodně pomohla. Děkuji také všem poradcům politických frakcí, eh, také nizozemskému předsednictví a Evropské komise, takže ještě jednou velké díky. Děkuji. Já bych chtěl také ještě jednou poděkovat tobě jako zpravodaji, protože bez tebe by eh, to celé neproběhlo. Samozřejmě, že jsme se zapojili všichni, ale šlo opravdu dobrou spolupráci a nakonec se nám podařilo prosadit zejména ty akty přenesené pravomoci. A myslím si, že šlo o skvělou spolupráci s výborným eh, výsledkem. Nepředpokládal jsem žádnou další diskuzi, ale pokud máte něco naléhavého, co byste chtěli říci, tak eh, teď prosím. Keith Taylor? Já jsem chtěla jenom poděkovat panu zpravodaji za skvělou práci zejména z jeho snahu eh, zachránit práva Evropského parlamentu jakožto spoluzákonodárce prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci. My jsme s tou dohodou velmi spokojeni a nemáme v úmyslu předložit žádné pozměňovací návrhy. Děkuji, říká pan předseda. Samozřejmě Gezíne musí něco doplnit. Já plně souhlasím s tím, co tady zaznělo, jenom se k tomu připojí. Šlo skutečně o složitou věc a bylo důležité, že jsme se nevzdali našich práv a dopadlo to výborně, protože jsme také drželi pohromadě. A musím říci, že nizozemské předsednictví nám také hodně pomohlo. A já jsem ráda, že to vše proběhlo tak krásně. Skvělé. Všichni jsme úplně rozáření. A teď musím poukázat na lhůtu pro pozměňovací návrhy, protože to je moje povinnost. Je to 14. červené, což je takové historické datum, a to 12 hodin. Nicméně lhůta pro změny, a to je jenom formalita, že to oznamuji, my jsme potvrdili výsledky trialogu už 7. dubna. To znamená, že teoreticky eh, členové mohou předkládat pozměňovací návrhy ve druhém čtení, nicméně kompromis by ztroskotoval, pokud by byl přijat jenom jeden pozměňovací návrh. To znamená, máme právo na pozměňovací návrhy, ale všichni víte, jaké jsou důsledky toho, když je předkládáte. Já už jsem informoval také radu o eh, tom, jak se k tomu stavíme my, takže oni jsou informováni. Takže to je jenom pro vaši informaci. Práva máme, ale doufáme přesto, že nikdo žádný pozměňovací návrh nepředloží, byť na ně právo máte. Teď je finanční transparentnost a um, přístavní uh, služby. Pan zpravodaj tady není. A ah, přece jenom tady je. Já jsem ho přehlédl. Omlouvám se, Knute. Máte slovo. Ja, vielen Dank. Ich will nur... Děkuji. Já bych se chtěl zmínit jen stručně o několika bodech. 27.6. jsme měli jednání, došli jsme ke shodě s nizozemským předsednictvím a výsledek pro parlament je, domnívám se, relativně uspokojivý. Všechno jsme nedosáhli samozřejmě, co jsme chtěli, ale většiny ano. Také byli zpravodaj z EKR, EPP, ALDE, GUE a nevím to teď úplně přesně, že zele, zástupce zelených nemohl se účastnit. Nevím, jak to tam vypadá u nich tedy, ale doufám, že to vypadá lépe než na začátku. Hovořili jsme o liberalizaci což souvisí s organizací přístavů jako takových. Hovořili jsme o těch třech bodech, které jsou důležité pro zaměstnance, to znamená mm, žádná mimořádná práva o přechodu z podniku do podniku, pokud k tomu dojde, tak vlastně musí být směrnice závazně uplatňována. To je taková maličko něco více, ale je to přece jen zlepšení a také školení, vzdělávání které mělo být eh, původně eh, vyškrtnuto, tak tam zůstává platí také pro všechny eh, služby. Z kapitoly 2 tam jsou národní problémy pod kterými vlajkami tedy budou plavidla plout. Francouzi chtěli, aby bylo zajištěno, zda tam nebudou využívány dumpingové ceny zvenčí, kteří by vlast, což by vlastně mohlo zrujnovat eh, tyto služby. To si myslím, že se dá zregulovat. Eh, nakonec francouzská vláda určitým způsobem spokojená, protože může tedy obhajovat národní vlajku, ale je potřeba také dodržovat ty příslušné vnitrostátní eh, zákony a také samozřejmě legislativu v oblasti eh, sociální, eh, zaměstnanecké, kolektivního vyjednávání a tak dále. Potom je zde druhý bod, kterým nejsme úplně spokojeni nemůžeme být, a to je otázka autonomie přístavu. Víme, zejména naši španělští kolegové a španělská vláda s tím mají určité problémy, protože určitá část těch poplatků za příspěvky by vlastně byla stanovována obecně z Madridu. Tím nakonec tedy jsme dosáhli nepříliš dobrého kompromisu, podle mého názoru, ale nicméně více jsme dosáhnout nemohli. A francouzská vláda a italská vláda si myslím, že nakonec tedy souhlasila. Takže je to tak, že po letní pauze ještě některé věci se musí přepracovat, zejména body odůvodnění, e, úspůsob přizpůsobit je k jednotlivým článkům. A potom ještě zůstává něco otevřeného do hlasování, že nechceme hlasovat přeto, než bude předložen druhý návrh G, DG Competition. Doufáme, že bude lepší než ten první návrh, protože jinak bychom o tom mohli těžko hlasovat. Zpracovali jsme také s nizozemskou ministriní, s komisařkou pro hospodářskou soutěž. Jsou tam některé body, které bychom byli chtěli jinak zpracovat nebo je pozměnit. Nicméně eh, myslím si, že jsme to udělali tak, aby na jedné straně nebyla ta přísná regulace, ale na druhé straně jednostrané akty komise, které by toto mohly zase eh, poškodit nebo svým způsobem eh, vynulovat. Děkuji, děkuji. Chtěl bych poděkovat tedy zpravodaji a potom tím, těm, kteří se spolu podíleli na tomto pro postup běží a tím vlastně končím dnešní řádnou schůzi. Dále budeme pokračovat in kamera, ale mm, Gezi nechce ještě něco říct. Si Ten balíček, oba dva ty balíčky o těch eh, Eh, přístavech, už jsme hovořili, Knut Fleckenstein hovořil, ano, nikdo vlastně nedosáhl 100% toho, co chtěl, nicméně si myslím, že ten kompromis je relativně dobrý. On kolega samozřejmě obhajoval stanovisko parlamentu. Bylo důle, je důležité, že byla vnesena větší transparentnost do tohoto oboru větší regulace, samozřejmě, aby se zamezilo tak velké rozdílnosti mezi jednotlivými přístavy. Samozřejmě neklaplo všechno stoprocentně, nicméně bych chtěla poděkovat zpravodaj. Tak ještě jednou děkuji eh, za tuto eh, práci a blahopřeji a tímto uzavírám tuto část schůze. Krátce přerušení a budeme pokračovat in